Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové. Přeji všem dobré ráno. A je čas, abychom začali. Máme toho na programu hodně. A v 10 hodin přesně začneme s hlasováním. Takže eh, prosím, měli byste mít své hlasovací karty. Já už jsem eh, tu svoji vložil eh, tady do přístroje a tak prosím ani vy na to nezapomeňte. A nyní eh, velmi eh, rychle přejdeme k bodu číslo 8 a to bude studie o tom, jak evropský průmysl může přispět k růstu a podpořit evropskou konkurenceschopnost. Dovolte, abych zde přivítal paní Janes Silvest z, technického, z Dánského technologického institutu Těšíme se na eh, vaši prezentaci, madam. A také eh, se k tomu vyjádří Evropská komise, její zástupce je zde přítomen a poté to předáme sekretariátu. Abych tedy to uvedl, tato studie popisuje analýzu a doporučení k tomu, jak evropský průmysl může přispět k udržitelnému růstu a konkurenceschopní z EU. To je pro náš výbor velmi důležité. Zabývá se faktory, které mají vliv na růst a konkurenceschopnost a e, ukazuje vazbu mezi případovými studiemi z evropského průmyslu na bariéry, které zde existují. Zabývá se dále rámcovými podmínkami, které vytvářejí veřejné úřady. My jsme přesvědčeni, že jako politici zde v Evropském parlamentu spolu s radou a s komisí můžeme přispět k tomu, aby eh, evropský průmysl posílil své pozice v globálním měřítku, eh, neboli hovořím zde o reindustrializaci Evropy. Eh, paní Silvest, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji vám za šanci, že mohu tuto studii představit. Eh, je to důležitá velká otázka, jak evropský průmysl může posílit růst a konkurenceschopnost. Naše odpověď není úplně kompletní, ale eh, máme zde určité, řekněme, eh, klíčové části. Průmysl je klíčem k ekonomickému oživení. Eh, my jsme dříve sázeli na ekonomiku založenou na službách, ale hm, nyní si uvědomujeme, že k tomu o oživení může přispět průmysl. Jde nám zejména k tomu, o tom, abychom eh, zde se soustředovali na oblasti, které mají vysokou přidanou hodnotu a se opírají o znalostní ekonomiku. Je důležité, eh, abychom se podívali na hlavní faktory. Eh, jsou zde faktory, eh, které nám mohou pomoci, ovšem pokud je neřešíme, stávají se bariérami. A také musím říct, že se zabýváme rámcovými podmínkami, které mohou utvářet eh, veřejné orgány. A to by samozřejmě Evropská unie měla dělat. Samozřejmě, že řada z těch faktorů není v přímém vlivu veřejných úřadů, státní zprávy, eh, nicméně určitý vliv tady je a měl by se využít. Tak především, eh, jak na tom dneska jsme. Určitě si uvědomujete, že evropský růst už není to, co býval před nějakými 14-15 lety. Eh, tehdy jsme rostli přibližně stejně rychle jako Spojené státy a OECD ale po poslední krizi se oživení v Evropě eh, rozvíjí pomaleji než v jiných částech světa. Ve srovnání se Spojenými státy, eh, kde třeba se nezaměstnanost eh, snížila, stabilizovala v roce 2009, zaměstnanost v evropském průmyslu neustále klesá. Dnes 16 pracovní síly u nás pracuje eh, v průmyslu, zatímco v roce 1995 to bylo 21 Také víme, že eh, nám ubývají zejména nekvalifikovaná místa. Naopak eh, sektory, které patří do oblasti high-tech, tak ty se zotavují velice rychle. Eh, po eh, tom pádu, který zažili eh, v letech 8 až 13, o 12 až 14 Jaké jsou tedy, konkuren, tedy faktory konkurenceschopnosti? Harvardský profesor Mark Pot řekl, že eh, pokud se týče konkurenceschopnosti, záleží na všem. A nám jde o konkurenceschopnost jednotlivých eh, firm, odmyslových odvětví, národních ekonomik a tak dále. My jsme se pokusili o určitou kategorizaci. Šlo nám o lidský kapitál, tedy potom kapitál, čili finance, Eh, dále vstupy a infrastruktura, dále inovace nebo šířej vyjádřeno technický pokrok, dále řetězce výrobní a řetězce tvorby hodnot, dále eh, tvorba a růst firem, prodejní trhy a administrativní požadavky, čili regulace. To jsou ty hlavní faktory, na které se zaměřujeme v naší studii. Tak, první bod, eh, to jsou eh, to je lidský kapitál, vzdělávání a vzdělanost. To je samozřejmě velmi důležité pro průmysl. Hlavním signálem eh, je tady to, že výrobní průmysl prochází strukturálními změnami, což znamená eh, velké výzvy do budoucna na lidský kapitál. Zavádí se nové výrobní systémy, eh, sází se na automatizaci a digitalizaci, což je nezbytné pro zvyšování produktivity a efektivnější využití zdrojů. To by mohlo znamenat, úbytek zaměstnanosti, eh, protože eh, automatizace a digitalizace nahrazuje člověka, nicméně eh, není to, není to automaticky tak. Lze navzdory automatizaci udržovat nebo dokonce zvyšovat zaměstnanost. Dále to znamená, že z hlediska lidského kapitálu, co potřebujeme, je dostatek technický a vědecky vzdělaných pracovníků, ale také se musíme soustředovat přímo na výrobní haly, na ty běžné pracovníky, kteří také musí být řádně odborně vybaveni, vyškoleni, vyučeni a musí být schopni obsluhovat novou technologii, nové stroje. To znamená, že doporučujeme na evropské úrovni, bychom se měli soustředovat na eh, budování jakýchsi rámcových eh, eh, schopností rámcového vzdělávání zaměřeného právě na pokrok ve výrobě. To by také mohlo znamenat eh, celoživotní vzdělávání, to je známá koncepce, nebo například například také v učebních oborech, kde je třeba eh, vyučeným pracovníkům, eh, vyučené pracovníky posunout dále, tak aby drželi krok s technickým eh, rozvojem. A samozřejmě je třeba umět měřit tu potřebu, poptávku a nabídku konkrétních, konkrétních odborností. very kind of you. Yeah, yeah, yeah. Maybe tea. ah, it's a bit difficult to talk while, well, but we'll see. Um, another very important... Dalším velmi významným faktorem je dostupnost financování. To je samozřejmě jedním z efektů, negativní efektů finanční krize. Nedostatek financí výrazně svázal ruce Eh, firmám, zejména těm menším a středním. Eh, v různých eh, zemích EU dopadly tyto vlivy mm, s různou intenzitou, ale vždy se týkaly zejména těch malých a středních podniků. Týkalo se to zejména těch odvětví, eh, které, kde tedy ten investiční cyklus je dlouhodobější, nebo eh, například eh, ekologická odvětví průmyslu s nejistými výsledky a vyššími riziky, čili i ten přístup k financím opravdu je velkým problémem nejenom tady pro běžné zavedené obory, ale zejména pro ty nové. Důležité je zejména to, aby orgány na úrovni členských zemí měly dostatek informací o tom, eh, jak eh, to eh, vypadá, aby řekl, v terénu, aby mohli tedy adekvátně reagovat. Na úrovni EU je to otázka programů pro financování, které by měly fungovat zejména a rychle. Není únosné, aby malý podnik eh, musel čekat eh, týdny a měsíce na rozhodnutí o financování. Čili potřebovali bychom evropský rámec pro dlouhodobé investice, eh, zejména u malých a středních podniků a zejména v oblasti pořizování výrobních prostředků. Nyní vstupy a infrastruktura. Zde jsme se soustředovali na dvě e, velké oblasti tematické. Jednak je to energetika e, a e, materiály a digitální infrastruktura. Digitální infrastruktura je už v hledáčku evropských institucí delší dobu, soustředíme se na to, to už víme. Energetika je velmi důležitá. Bohužel v Evropě nemáme jednotné nebo rovné podmínky, zejména co se týče cen energie, tak tady opravdu jsou velké rozdíly. A tady by evropské instituce mohly pozitivně zasáhnout. Jinak Evropa je také pod silným tlakem globálních konkurentů, kde je energie daleko levnější, zejména ve Spojených státech díky využívání vlastních eh, přírodních zdrojů eh, se jim podařilo snížit cenu energie až na polovinu proti nám. A také eh, je třeba urychlit transformaci nebo přechod na tzv. chytré sítě. Tady by se určitě mohlo dělat více. Pokud se týče surovin, na to už eh, se soustředíme další dobu. Eh, jde hlavně o prvky vzácných eh, zemin, vzácné kovy. O ty je celosvětově docela velký boj. Čili je to problém ze dvou hledisek, a sice dostupnosti a ceny. obchod se surovinami eh, musí být eh, poměrně vysoko mezi prioritami eh, Evropy. No a kromě toho, kromě nových zdrojů, je také opakované využívání, čili recyklace zdrojových surovin, čili měli bychom se více zabývat takzvanou cirkulární ekonomikou, případně recyklací odpadů. Nyní k technickému pokroku a inovacím. Zde je Evropská unie opět v závěsu za spojenými státy, zejména v otázce využívání výsledku výzkumu v průmyslu. Tady v tom jsou daleko lepší spojené státy a to právě u nás je skutečně slabina. Lze tady udělat mnoho. Eh, už eh, se eh, s tím snažíme něco dělat v rámci programu Horizont 2020, ale chtělo by to ještě více pozornosti. Dále máme velké rozdíly mezi členskými zeměmi. Některé členské země jsou v lize světových lídrů po boku Spojených států a některých tomu tak zdaleka není, čili i o tom bychom se měli bavit. K velkým problémům patří to, že máme daleko menší investice do eh, výrobního výzkumu, než je tomu ve Spojených státech. Eh, dá se to vyjádřit tím, že eh, tedy kolik, jaký podíl HDP se vynakládá a vrací do výzkumu a vývoje a tady opět jsme posadu. Naše doporučení tedy Eh, veřejná sféra by se eh, mohla soustředovat eh, více na veřejné zakázky, kde jde o zakupování nových technologií, technologií, které jsou vyvinuté specificky pro veřejný sektor, jako je zdravotnictví, bezpečnost, životní prostředí, a energetika. Eh, Horizont 2020 to řeší, ale je možné udělat víc. No a dále eh, je třeba, aby se eh, prosazoval více výzkum a, a zejména tedy kariéra v výzkumu, v průmyslovém výzkumu. výrobní a hodnotové řetězce, to je velmi komplikované. Já to tady musím odbít jenom velmi stručně tím, že řeknu, že jeden zdroj růstu pro malé střední podniky je její začlenění eh, do eh, větších hodnotových řetězců eh, v podobě spolupráce s většími firmami je to otázka eh, spolupráce mezi malými dynamickými podniky a eh, s globálními giganty. Přesto některé sektory eh, mají nižší produktivitu, vyplácejí vyšší mzdy a nedaří se jim uplatnit i na trzích. E, podnikání e, je spojeno tedy se začlenováním malých podniků do globální řetězců. Nicméně e, neměl by být cílem vyšší kvantita, spíše výběr těch firm, které mají potenciál, tak ty podpořit, aby ho mohli více rozvinout. faktor trhů, Společný trh je velkým tématem pro Evropskou unii. Leda z čeho už bylo dosaženo, ale pokrok zde závisí spíše na členských zemích, nežli na EU, na implementaci evropské legislativy. Důležité je, aby bylo, bylo uznáváno vzdělávání mezi členskými zeměmi, což se děje, ale ne vždy úplně správně. Na evropské úrovni by bylo dobré, kdyby docházelo ke konsolidaci legislativy spíše než k produkci legislativy nové. Na vnějších trzích přetrvává značná míra protekcionismu a na to bychom se měli soustředit v budoucích jednáních. No a nyní se dostávám k závěrům. Takže eh, regulační rámec eh, opět eh, zopakuji jen to, že je třeba konsolidovat a vynucovat stávající legislativu spíše, než produkovat novou a pokud možno nezatěžovat podniky. A to je tak asi všechno, co bych chtěl říct. Děkuji. Děkuji, my bychom také rádi debatovali o tom, co jste tady prezentovala. To je hlavní smysl našich schůzí. Nejprve dáme slovo našim koordinátorům, každý dostane tři minuty. Pan Karinč jako první. Děkuji vám. Děkuji za vaši krátkou prezentaci. Já se tomu budu věnovat velmi podrobně. Vy jste vznesla celou řadu zajímavých otázek a mě by zajímal váš celkový pohled na toto téma. Jde hlavně o rozdíl mezi situací v Evropě a ve Spojených státech. Jsme svědky toho, že Spojené státy zažívají hospodářský eh, růst, ale v Evropské unii je ten růst velmi eh, pomalý a Moje široce pojatá otázka je tedy, jaké jsou hlavní příčiny tohoto rozdílu mezi těmito dvěma ekonomikami a na co bychom se my jako legislativci měli eh, zaměřit. Měli bychom se zaměřit možná na eh, ceny energií. Víme, že Rusko má ceny energií a také to není eh, konkurenceschopná ekonomika. Takže to samo o sobě nerozhoduje. Pokud vůbec něčem dochází, tak tomu, že ty peníze se odlévají z Ruska. Jde hlavně o náklady kapitálu, náklady na pracovní sílu, na její mobilitu. A, a také to ty podnikatelské dovednosti, ten talent, který měl být zúročen, přístup k trhům. Nelze to všechno zhrnout tak, že Spojené státy skutečně představují jednotný trh s jednotnou měnou, zatímco Evropská unie to pořád ještě není. Možná, že to by mělo být to eh, hlavní, co bychom se z toho měli od nás, takže vás pamě, si s tím souhlasíte. Pan Kofot za SAD. Děkuji vám za eh, výbornou prezentaci. Myslím, že jste poukázala na řadu velmi zajímavých eh, věcí. Když jste v tom bodě 5 hovořili o tom, že bychom měli být součástí toho globálního hodnotového řetězce, tak to je podle mě velmi důležité pro naši produktivitu. Možná, že by se k tomu mohla ještě něco eh, říct. Z mého hlediska je to asi to nejdůležitější. A potom, co se říká na úvod, Eh, vysoká míra nezaměstnanosti vy jste hovořil o tom, že musíme mít rámec pro dovednosti. Například jde o to odborné vzdělávání pro mladé, ale i celoživotní vzdělávání pro starší. Eh, měly by ty dovednosti, které lze eh, dobře využívat na pracovním trhu. To by asi mělo být zásadní, kdybyste se k tomu ještě mohla vyjádřit blíže a jak zajistit například, že státy budou více spolupracovat eh, v těchto oblastech toho odborného nebo celoživotního vzdělávání. To eh, minimálně mě zajímá nejvíc. Pan Grobarčik za ECR. Jest obecný, nemá. Jest, bardzo proszę, bardzo proszę. Předseden je tady, tak mu dám slovo. Speak in my eh, language. Okay. Budu tady hovořit polsky. Především velice děkuji za tento příspěvek i téma, eh, který můžeme dnes eh, prodiskutovávat. Pokud se podíváme na konkurenci mezi Evropou a Amerikou, eh, bylo by vhodné se zabývat také tématu a pustit se do otázek vnitřní konkurence, to znamená, jak je situace průmyslu v Evropě. To souvisí bezprostředně s evropskými politikami. Máme zde politiku zemědělskou, politiku pro rybolov, energetiku, ale chybí nám jiné politiky, které by se zabývaly velmi důležitými tématy, zejména hospodářskými Eh, například eh, námořní hospodářství, tedy hospodářství s bohatstvím moří. A eh, to je opravdu velký problém Evropské unie. A sice to, že některé části Evropy, zejména střední a východní Evropa, ztrácí svůj průmysl ve prospěch jiných evropských oblastí. Důležité je, abychom se zaměřili právě na ty oblasti, kde došlo k deindustrializaci, kde tedy utichla ekonomická činnost a kde tedy dochází k emigraci za prací. Moje otázka se týká zejména toho, zda existuje nějaký výzkum, který by se týkal de facto likvidace neboli vystěhovávání průmyslu z určitých oblastí Evropy jinam. Je to otázka svázaná s eh, útlumem průmyslu, zejména těžkého, který se stěhuje do jiných částí světa, zejména do Číny. Děkuji panu bardzo za vyp... Já vám děkuji za tento příspěvek a teď bych eh, chtěl poprosit pana Teličku, který bude mluvit za ALDE. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že za ALDE tady má mluvit ještě nějaký můj kolega. Já jsem se jenom přihlásil do debaty, takže když mi dáte slovo později, tak eh, se k tomu také vyjádřím. Tak prosím, teď máte slovy. Děkuji za vaši prezentaci. Mám dvě otázky. Ta první je, se týká Spojených států. I já bych eh, se chtěla dopustit toho srovnání. Chtěla bych tomu dodat eh, jeden aspekt, Spojené státy mají politiku takzvaného reshoringu, tedy eh, přilákání průmyslu zpátky, zejména z Ázie. Mě by zajímalo, eh, jestli jste se s tím setkala, jestli se z toho můžeme nějak poučit. A moje druhá otázka se týká nových odvětví v průmyslu. My se snažíme podpořit inovace čistých nových technologií, ale pravda je, že většina nezaměstnaných, které te, kteří teď v Evropě jsou, nemají ty dovednosti, aby mohli v těchto nových odvětvích pracovat. Takže můžeme se poučit eh, z jiných států, jako jsou Spojené státy, abychom dokázali lépe propojit naše vzdělávací systémy a ta nově vznikající pracovní místa. Děkuji vám. Teď se omlouvám předem za výslovnost. Pan Novicen za Alde, říkám to dobře? Aspoň přibližně. Takže to bylo za Alde. A teď za GUE. Pan Silikotis, ten tady není, tak v tom případě paní Ernst. Já nejsem koordinátorkou za naši skupinu, ale mám nasledující otázky. Za prvé, vy jste hovořila o informačních a komunikačních technologiích, o tom, že je potřeba rozvíjet dále infrastrukturu. A já si myslím, že tady eh, vznikají obrovské příležitosti pro vytváření pracovních míst. A proto by mě zajímalo, jestli by v tomto směru měla být přijata nějaká opatření. To se tedy týkalo ICT. Druhá otázka. Eh, máme velké problémy se vzájemným uznáváním kvalifikací eh, přes hraničí. Proč to trvá tak dlouho? Je vina na členských státech, které tomu vytvářejí překážky. Proč tady nedochází k posunu? Já už jsem o tom mnohokrát diskutovala s lidmi v různých regionech a všichni Eh, poukazují na to, že je to pořád velký problém. A třetí otázka, o tom jste nehovořila, to jsou ty obrovské rozdíly v produktivitě, protože kolikrát vůbec nemůžeme hovořit o nějakém jednotném průmyslem odvětví. V Evropě existují obrovské eh, rozdíly mezi velmi vysoce rozvinutým eh, průmyslovým regionem a jiným, kde ta produktivita je tam mnohem nižší. A proto by mě zajímal například dvě země, jako je Řecko a Kypr, kde vidíte že by se eh, mohl podporovat eh, rozvoj průmyslových kapacit eh, v těchto zemích. Nebo jsou tady nějaké podmínky pro to? A stejně tak Rumunsko a Bulharsko. Jaké konkrétní strategie pro tyto země by mohly vzniknout, abychom jim pomohli překonat ty následky finanční krize? Děkuji. A nyní za FDD pan Borelli. Pane předsedo, Evropský průmysl, pokud má být oživen, tak mm, samozřejmě musí se také v tomto řešit různé daňové režimy v EU. Například v Itálii my se snažíme podporovat podnikatelského ducha, ale je to pořád e, zatíženo vysokými daněmi a mm, navíc ještě za to nedostávají občané ani podniky adekvátní služby. To asi nebude jediný příklad v Unii, myslím. Já si tedy přeji, abychom začali uvažovat o tom, jak tedy snížit daňový nátlak, daňový tlak, eh, který tíží všechny protože to je důležité. A tato studie hovoří o investicích do eh, výzkumu vědy, technologií, o i zvyšování eh, schopností zaměstnanců, ale samozřejmě hm, zde, ale k tomu je třeba mít zdroje a ty podniky na to zdroje nemají, ty mají zdroje jenom proto, aby přežili eh, na tomto trhu. A proto je třeba, abychom pracovali nejenom na přístupu k úvěrům, tak jak správně zde bylo řečeno, ale také na financování o e, defiskalizaci těchto e, investic. Tyto investice tedy by měly být odbřeměny od daní a my bychom měli i odlehčit eh, tyto investice eh, od různých eh, byrokratických postupů. A já jsem nehovořil o, já jsem neslyšel zde o Enterprise Network, než jsem se stal poslancem, tak jsem o tom nikdy neslyšel hovořit. Takže možná k tomu bychom také mohli něco slyšet. Děkuji. Nyní bych vás poprosil, abyste se vyjádřila a odpověděla na ty otázky, které tady zazněly. Děkuji, já se o to minimálně pokusím. Kdybych měla odpovědi na všechny tyto otázky, tak bych tady pravděpodobně neseděla. Asi bych byla na mnohem významnějším místě, ale aspoň se o to pokusím. Nejprve k tomu rozdílu mezi hospodářským růstem v Evropě a ve Spojených státech a na co by se zákonodárci měli zaměřovat. A řada z těch věcí už tady zazněla. Já si myslím, že nějaké jediné jedno vysvětlení pro ten rozdíl neexistuje, ale určitě je to, jsou to náklady na kapitál a přístup ke kapitálu, to je důležité. Například ve Spojených státech je mnohem snažší přístup k rizikovému kapitálu, to vždycky byl problém v Evropě, protože je ho tady málo v porovnání se Spojenými státy. A pokud vím, tak se to ještě v poslední době zhoršilo. Rizikový kapitál eh, se významně redukoval. Veřejné, veřejný podíl rizikového kapitálu kdysi, teď se nepamatuji přesně, byl třeba 10 až 20 tak teď už vzrostl až na polovinu, což znamená, že ten soukromý rizikový kapitál eh, se víceméně stáhl. A ten veřejný podíl to musel nahradit, ale otázka je, jestli chceme, aby to tak dále pokračovalo. Možná, že i na to byste se mohli podívat, tedy na náklady na kapitál. Daně, k tomu zaznělo více otázek. Samozřejmě, že jsou rozdíly mezi daňovými režimy. V EU to mají členské státy, které jsou svrchované v daňových otázkách a my jsme se proto v té naší zprávě e, tomu vůbec nevěnovali. Já nevím, jestli parlament chce e, e, se věnovat otázkám spojených s daněmi v Evropské unii, to je na jeho rozhodnutí, ale Prozatím to spadá do pravomocí členských států, které o tom mohou rozhodovat sami. A potom je to samozřejmě tedy jednotný trh, to tady také zaznělo. Evropská unie je eh, velkým jednotným trhem, pořád tady ještě existují velké překážky na jednotném trhu. A to je jedna z těch oblastí, možná ta jedna nejdůležitější oblast, kterou by se evropské instituce měly zajímat, tedy jak odstraňovat překážky, které pořád na trhu v EU přetrvávají, protože tím se vytvoří tolik příležitostí pro obchod přes hranice. Pan Kofol eh, se ptal na ten hodnotový eh, řetězec a na rámec pro dovednosti. Těch iniciativ už funguje několik, já nebudu vše. A v první řadě je potřeba větší informovanosti o tom, jaké dovednosti jsou potřeba v jakém odvětví. na to jsou různé statistiky, ale také důkladnější eh, nástroje. Eh, samotný průmysl by se měl vyjádřit tomu, jaké dovednosti potřebuje a rozhodně tady je prostor pro větší spolupráci mezi podniky, veřejnými orgány a některé z těch iniciativ už vznikly. Například, jestli se nepletu, v chemickém odvětví už eh, vypracovávají takový ten rámec pro ty dovednosti a kvalifikace který by to měl vyřešit a to by určitě mohlo eh, se zopakovat nebo replikovat i v jiných odvětvích. Pan Krybarčík, jestli správně slovy, měl další otázku, ve které šlo o ty strukturální změny Eh, v průmyslu ve východní Evropě, kde došlo k deindustrializaci, kde se průmysl přesunuje jinam do Evropy, ale hlavně i do Asie a dál na východ. A my v naší zprávě máme poměrně dobrý příklad eh, i Slovenska, které zvládlo se integrovat do toho evropského hodnotového řetězce. Týká se to automobilového průmyslu pořád tam existují rozdíly v nákladech, zejména na pracovní sílu a díky tomu Slovensko přilákalo e, velký objem přímých zahraničních investic, zejména z Německa a e, vyrostla tam řada továren. Neříkám, že to je řešení pro všechny, ale není to jenom e, odliv průmyslových kapacit z Evropy jinam, ale i sem. A rozhodně nemám nějaké řešení reindustrializace východní Evropy, ale rozhodně těch řešení, několik možných je a my je uvádíme také v naší zprávě. Potom tady eh, zazněla otázka týkající se reshoringu a těch eh, dovedností. Já nejsem eh, odbornice na reshoring, ale jsme svědky toho, že ve zvýšené míře dochází k tomu, že se vracej, vrací průmysl zpátky, zejména v důsledku vzrůstajících nákladů na pracovní sílu v Číně, na problémy, vyplývá to také z problému eh, s kvalitou a jak je možné kvalitu kontrolovat. Takže eh, do určité míry se průmysl vrací také do Evropy, nejenom do Spojených států. Ale také jste se ptala na ty dovednosti. Určitě průmysl samotný, například, já jsem se měl o tom chemickém, by se o to mohl sám zasadit. Je potřeba tady definovat ty dovednosti, které jsou potřeba. A měli bychom ho k tomu vyzývat. vzájemné uznávání a proč se to nelepší, na to se musí zeptat českých států samotných. Samozřejmě, že evropské instituce asi mohou vyvenout nějaký tlak, ale potom je to hlavně na těch českých státech samotných, aby to začali prakticky provádět. Nejde jenom o kvalifikace, ale jde také o uznávání různých certifikátů a licencí a tak dále v oblasti jednotného trhu. Ta regulace na evropské úrovni často existuje ale neprovádí se plně na straně členských států a to pořád vede k těm překážkám na jednotném trhu. Pan Borelli se zmiňoval o daních a zase to jsou záležitosti členských států. A pokud to parlament chce řešit, tak bude muset iniciovat nějaké velké změny v Evropské unii ale daňové soustavy se hodně liší a také ty podmínky, zejména pro malé a středně velké eh, podniky. Některé mají větší daňové přeměno, jiné to menší. A také ty administrativní požadavky se mohou výrazně lišit v jednotlivých zemích. European já vím, že je to obrovská síť. Hodně jsou to obchodní komory na regionální úrovni. A možná, že nějaká osvětová informační kampaň by mohla vést k tomu, že se o těchto věcech bude více vidět. Další kolo otázek. Aber, ähm, eine Frage. Vy jste mi neodpověděla na jednu otázku, která je pro mě důležitá a e, ta se týkala o týkala těch průmyslových odvětvů v zemích, které byly nejvíce postiženy finanční krizí, jako je Řecko a Kypr, nebo i dalších e, chudých e, zemí, nezávisle na vaší studii. Hmm, myslím, že to je velmi důležitý bod, když máme mluvit o reindustrializaci v Evropě. Ano, naše Řečnice se k tomu určitě vrátí, až bude odpovídat eh, na ty další otázky. Teď eh, dám slovo deseti dalším eh, řečníkům, takže prosím, každý máte jenom jednu minutu. Žádná prohlášení, ale prosím, soustředte se na otázky. Jedna minuta, pan Kelly, děkuji, pane předsedo to, co jsme tady viděli, to není zrovna eh, růžový obrázek, to znamená pomalý růst a tak dále, ale aspoň se tím problémem zabýváme. A otázka, kterou mám, to se týká vzdělávání eh, a to znamená vychovávání inženýrů, eh, ty různé tedy postgraduální studia a podobně. Takže řeší se to a pokud ano, tak kde? Protože to je něco, co my máme zde po, v Evropě pod kontrolou, takže by to neměl být pro nás problém. Děkuji. Další řečník, paní Del Castillo Vera. Ano, děkuji, děkuji za prezentaci, velice kompletní, a, takže minutu mám pouze dobře. Já si zvolím téma, která se týká přístupu na trh. To e, zde myslím vnitřní trh evropský trh, který je klíčový pro eh, eh, reindustrializaci eh, a pro větší naši konkurenceschopnost. Je zde problém, takový dvojí problém. Vlastně to problém je, že zde jsou problémy administrativní. Ano, vy jste řekla, že třetina nebo polovina administrativních problémů eh, je kvůli evropské legislativě. To jste, legislativě, to jste řekla, včetně problémů s národní implementací potom. A potom je zde také problém tím, že je zde příliš velká legislativní roztříštěnost. Například eh, zde v tom e- e- executive summary se říká, že bychom měli Eh, spíše eh, eh, posilovat tu legislativu, kterou máme a slaďovat ji a nevytvářet novou. Například ochrana duševního vlastnictví, to je jeden z problémů, který je právě kvůli tomu, že ta legislativa je roztříštěná a to postihuje celou řadu průmyslových sektorů a tak dále a tak dále. Takže je třeba hm, postupně tedy si říci, analyzovat, čeho je moc a co chybí. Děkuji, pan Telička. Děkuji, pane předsedo, děkuji za prezentaci, budu stručný. Já jsem tak trochu překvapen, že jsem od vás neslyšel nic o better regulation, o kvalitnější legislativě, protože je správné zde si jasně říci, ne vždycky zrovna e, přijímáme dobrou legislativu, inteligentní legislativu, která by e, e, nejenom splnila cíl, ale která i bude mít ty implikace, které chceme. A zde třeba rada nedělá žádné hodnocení dopadu a, a i parlament by měl tady zlepšit svoji činnost v tomto. Já si cením to, že zdůrazňujete podnikatelského ducha, podnikání. Na to bychom se měli také více zaměřit. Naši podnikatelé nemají možnost na sebe brát riziko a Eh, rozvíjet se. A potom protekcionismus. No, je třeba si ale říci, že máme i interní, vnitřní protekcionismus. Eh, tady bychom se měli podívat na to, jak funguje trh. Zde máme bariéry, které si, sice legislativně ruší, ale potom se to nevykonává v praxi. A, mm, takže to je problém systémový, který je třeba zrušit. Děkuji. Pan Royal, další řečník. Já myslím, že tato debata ukazuje, že bychom o tom měli eh, mluvit velmi důkladně a podrobně, protože je to pořád eh, velmi povrchní. A za druhé, eh, by mě ještě další informace. Vy jste hovořila o vysokých nákladech za energie jako jednom faktoru deindustrializace. Co to znamená? Musíme iniciovat například snižování eh, cen nebo výkup obnovitelných energií? A nebo mám ještě jednu otázku. Co máme dělat s tím, že ta regulace je příliš komplikovaná? Méně nových zákonů, ale eh, nebo se máme zaměřit spíše na to, aby ty zákony, které máme, byly prováděny a když se na to podíváme globálně, tak to přece musí mít nějaké důsledky, že bychom eh, těch pravidel měli v budoucnosti přijímat méně. Pan Henkel je další. To eh, ano, já bych chtěl zdůraznit, že nejenom, že je užitečné, abychom se porovnávali s ostatními, ale také bychom měli eh, mezi sebou se porovnávat, mezi sebou tedy v eurozóně a mm, mm, odchod průmyslu to především zažíváme na jihu eurozóny a ne v mé zemi. Zde mám otázku, zdali souhlasíte s francouzskou vládou, která tvrdí, že euro je příliš silné, například ve Francii je příliš silné, možná i pro Itálii, i pro další země na jihu je příliš silné a příliš slabé pro Německo. Thank you very much. Eh, děkuji. Paní Rybacka. Bardzo děkuji. Děkuji vám. Vy jste eh, velice dobře zanalizovala nedostatky v oblasti technického pokroku a také to, že je nejvyšší čas, abychom eh, více využívali mechanismy, které podporují inovace. Například by k tomu mohly patřit také pobídky fiskální, které eh, obnoví, respektive povzbudí hospodářství a podobně. A za druhé, nebylo by vhodné eh, jasně říci, eh, že eh, kritériem pro výběr veřejných zakázek by mělo být také, byla, měla být míra inovací. Poněvadž je třeba dávat více peněz na rozvoj a vývoj a výzkum a to by také mohlo znamenat, že bychom tyto náklady na výzkum a vývoj měli vyjmout ze započítávání do deficitu státních financí. Děkuji. Federale, děkuji. Federale, děkuji. Vždycky mm, příliš diskutujeme o tom, co máme, a ne o tom, co bychom chtěli mít zítra. Pro politiky nejtěžší je ten faktor X, co se stane Eh, v příštích letech, eh, protože co musíme tedy, eh, jak musíme zaplnit tedy to neznámé X, abychom splnili náš cíl zvýšení zaměstnanosti a růst a podobně. Takže neměli bychom diskutovat o tom, co již máme, co je dobré a tak dále, ale co bychom měli mít v příštích desetiletích, tak aby Evropa byla lídrem. A my jsme lídrem v řadě oblastí platí, ale eh, v některých eh, mm, již méně a méně a naše místo zaplňují další regiony ve světě. A, takže jaké reformy potřebujeme, abychom mohli v příštích desetiletích zajistit růst nového průmyslu? Děkuji, paní Toja. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla vrátit k tématu, které podle mě je velice důležité. Je to téma které se týká dostupnosti zdrojů. Vy jste řekl, že pokud jde o přístup k úvěrům, že zde, já jsem tady, že některé země mm, mají, zažívají kritickou situaci, jako Španělsko a Itálie, tedy přístup k bankovním úvěrům míním. Ale eh, já bych chtěla hovořit i o dostupnosti veřejných zdrojů. Například v Americe eh, tam došlo k oživení i kvůli tomu, že zde jsou veřejné zdroje, které byly dány k dispozici do vědy výzkumu a tedy do eh, inovací, nových technologií a tak dále, protože to jsou přece sektory, které jsou ve veřejném zájmu, jako životní prostředí a tak dále. A co může udělat Evropa? Mm, takže já jsem nepřečetla si celou tu zprávu, ale nevím, zda jste zanalizovali konkrétní eh, případy a zdali můžete předložit určitá doporučení. To je důležité téma, protože eh, zdrojů je málo. Takže bychom měli prostudovat, eh, jaké finanční nástroje mají ten multiplikační efekt, ten pákový efekt. A mm, co udělat tedy více? A jaké jsou ty best practices, ty nejlepší postupy, které můžete doporučit? Děkuji. Děkuji. Pan Gierek. Děkuji bardzo. Kiedy... Děkuji vám. Když je řeč o průmyslu, bylo by vhodné rozlišovat mezi tím, řekněme, velkým průmyslem, velké průmyslové podniky, velké sítě, které mají k dispozici finance a patenty. A mezi tím, co je podle mého názoru velká slabina a to je e, lokální průmysl, místní průmysl, který do těch sítí není zapojen a který nemá ani patenty, ani spousty peněz. Je to průmysl, který se opírá o lokální e, levné zdroje suroviny, o lokální trhy a průmyslové tradice. Já myslím, že to je něco, co opomíme. To je chyba. Děkuji, pan Ečenik. Děkuji, děkuji za tuto zprávu a e, zde nemáme dostatek údajů, abychom vůbec e, měli jasno v této oblasti. Já tedy se chci podívat na stránku 86 vaší zprávy, kde se říká, že ve 70, 75% ve Španělsku 75% eh, eh, zaměstnání, tedy pracovních míst, produkují malé podniky. A potom na další eh, stránce říkáte, že jeden z problémů pro růst v Evropě a konkrétně ve Španělsku je právě malý přístup k úvěrům, především tedy v případě malých středních podniků. A kromě toho ve Španělsku i došlo e, k k krachům bank, což znamenalo, že se e, zvýšil tedy veřejný dluh na 100% HDP a neustále se i e, zvyšuje tedy veřejný dluh. Takže já se ptám, co si myslíte, jak je to s finančním sektorem v Evropě? Skutečně přispívá růstu anebo ne? A neměli bychom to nějak upravit, regulovat třeba, anebo e, vytvořit nějaké veřejné banky, kromě těch soukromých. E, a ty veřejné banky by se postaraly o růst. Děkuji. Pan Helmer. Uh, Děkuji, pane předsedo. Hovořili jsme o cenách energií a hovořili jsme o tom, že musíme uklidnit, ujistit Ameriku. Souhlasíte se mnou, že tady eh, jsme opominuli klíčovou věc a to je, že ano, v Americe eh, eh, tam v podstatě Eh, tam eh, eh, se uklidní velice rychle kvůli tedy velice konkurenceschopným cenám energií, kdežto v Evropě je to úplně naopak. Naopak tady jsou příliš vysoké ceny energii, což podkopává naše konkurenceschopnost. A to znamená, není to tak, že my tedy ne, spíš než bychom potřebovali nové politiky, tak potřebujeme se zbavit těch, které lhaly v minulosti. Děkuji kolegové, jak vidíte, to téma je velice zajímavé. Já tedy navrhuji, abychom odložili hlasování o 15 minut, poněvadž mám zde dalších šest kolegů na seznamu a také ještě mm, mm, potom e, e, přednášející musí reagovat. Pokud souhlasíte, tak začneme hlasováním o čtvrt hodiny později, poněvadž to je strašně zajímavé téma jak všichni zde vidíme. A mám zde ještě pana Turmese za zelené a pana Rubika. Pane Rubiku, vy máte procedurální technickou? Ano. Já bych jenom chtěl požádat, abychom možná eh, raději hlasovali už v 10, tak je podle plánu a po hlasování pokračovali v debatě já myslím, že by nebyl problém, kdybychom nejdříve hlasovali a pak pokračovali v debatě. Robert. We can, we can decide about that. No dobře, pokud eh, navrhujete něco takového, tak s tím také lze souhlasit, ale nezapomínejme, že někdy naši eh, řečníci nemají čas eh, E, takže potom budou mít problém tedy vůbec v tom čase položit otázku a potom přerušíme narušíme tu diskuzi, ale pokud radši teď budete hlasovat, tak budeme nejprve hlasovat, dobře, a potom. Dobře. Schůze koordinátorů rozhodne, jak takové problémy řešit do budoucna. Dnes budeme hlasovat v 10 hodin, poněvadž mnoho kolegů si na to udělalo čas, třeba mají jenom 25 20 minut a tudíž je nutné, aby zde byli přítomni při eh, hlasování a potom na schůzi koordinátorů rozhodneme, jak takové problémy řešit. A víme, že naše přednášející nemá problém tady setrvat, eh, takže můžete si ještě dojít pro čaj zatím. A, eh, ano, takže dobře, budeme hlasovat. Full agreement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 Tak, eh, pan Bony eh, v EPP nahrazuje pana Levandovského a eh, měli bychom zde mít přesný počet hlasujících. Takže začneme. A sice obecný rozpočet pro Evropskou unii 2015. A kolegové, pokud eh, máte eh, ve svých eh, hlasovacích seznamech poznámku, že jde o elektronické hlasování, pak je nezbytné, abyste sebou měli hlasovací karty, poněvadž výsledky tu a tam bude třeba, bude třeba aktualizovat. A samozřejmě vždy závěrečné hlasování je elektronické. Takže prosím, pamatujte na to. Takže prosím, budeme hlasovat. Tak, jak vidíte, máme zde řadu pozměňovacích návrhů. Eh, je jich velice mnoho. Máme tady eh, čtyřčíselné kódy, já budu číst vždycky to d- poslední dvojčíslí, takže nebudu říkat 5906, ale řeknu pouze 06. A v dalším případě to je potom 00, 01 a tak dále, protože my víme, co to znamená a bude tedy velice, bude mnohem snadnější eh, se k tomu propracovat. A hlasování bude buď pro, nebo proti, nebo zdrželi se, čili velice snadný eh, způsob. Takže pozměňovací návrh 06, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 00, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 01 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se. A je to zamítnuto. Eh, pan Rubik 1.6 eh, eh, staženo a nyní 14, pan Tajany. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 00 oddělené hlasování. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 95, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 01 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 60. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 02 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 07 pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, 03 pro, proti, zdrželi se schváleno. 09 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní pan, panové Rubik a Buzek. E, tyto dva, kdo je pro, proti, zdrželi se Schváleno. Nyní 10 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Nyní 05. Buzek. E, přičemž předchozí Tajany 96 byl stažen. Takže 05 je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní identické 07 a 18. 37 uh, in favor. Takže 37 bylo pro, 16 proti.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 zdrželi se schváleno, 26 a 22 pro, proti, zdrželi se schváleno, 27 a 23 pro, proti, zdrželi se schváleno, 28 a 24 pro, proti, zdrželi se schváleno, 29 pro, proti, zdrželi se schváleno, 30 a 25 pro,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 proti, zdrželi se schváleno, 37 pro, proti, zdrželi se schváleno, 38 pro, proti, zdrželi se schváleno, 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 39 a 28 pro, proti, zdrželi se schváleno, 40 a 29 pro, proti, zdrželi se schváleno, 41 a 30 pro, proti, zdrželi se schváleno, 42 a 31 pro, proti, zdrželi se schváleno, 43 a 32 pro, proti, zdrželi se schváleno, 44 a 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, 45 a 34 pro, proti, zdrželi se schváleno, 46 a 35 pro, proti, zdrželi se schváleno, 47 a 36 pro, proti, zdrželi se schváleno, 48 a 37 pro, proti, zdrželi se schváleno, 49 a 38 pro, proti, zdrželi se schváleno, 50 a 39 pro, proti, zdrželi se schváleno, 59 pro, proti. Ne, tak tady budeme mít elektronické hlasování, zahájí toto hlasování. A je to 98. Přebývá nám jeden hlas za ALDE. Je, jeden, prosím, nehlasujte. A ještě máme dva členy EPP navíc. Takže prosím ALDE a EPP. ALDE v pořádku, EPP v pořádku. Takže končím hlasování a vidíte výsledky. Sváleno. Dále 0,6 pro, 0,6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme, dobře, elektronicky. za hlasování. Hlasovali všichni. Přebývá nám jeden hlas za EPP a dva hlasy za socialisty. Stále nám přebývá jeden hlas za SAD. Tak, teď je to v pořádku. Ještě jeden za EPP přebývá. Tak, teď už je to v pořádku. Končím hlasování a je to schváleno. Jak je vidět. Nyní 51. To je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14 a 53 dohromady. 14 pouze 14. Tak. Takže 14. Kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní 53 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 54 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 55 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 56 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 04 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 05 pro, proti, zdrželi se. A to prověříme 05. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Opět nám přebývá, přebývají dva hlasy, ještě jeden hlas za EPP. Tak, teď je to v pořádku. A je to schváleno. Nyní 57 a 40 pro, proti, zdrželi se schváleno. 58 a 41 pro, proti, zdrželi se schváleno. 59 a 42 pro, proti, zdrželi se schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se schváleno. 61, 43 pro, proti, zdrželi se schváleno. 62, 44 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63 a 45 pro, proti, zdrželi se schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se schváleno. 67 a 46 pro, proti, zdrželi se schváleno, 68 a 47 pro, proti, zdrželi se schváleno, 69 a 48 pro, proti, zdrželi se schváleno, 70 a 49 pro, proti, zdrželi se schváleno, 71 pro, proti, zdrželi se schváleno, 72 pro, proti, zdrželi se schváleno, 73 pro, proti, zdrželi se schváleno spolu s 05, 74 a 51 pro, proti zdrželi se schváleno, 75 pro, proti zdrželi se schváleno, 76 a 52 pro, proti zdrželi se schváleno, 77 a 53 pro, proti zdrželi se schváleno, 78 a 54 pro, proti zdrželi se schváleno, 79 pro, proti, zdrželi se schváleno 80 pro, proti, zdrželi se schváleno 81 pro, proti, zdrželi se schváleno 82 pro, proti, zdrželi se schváleno 83 pro a 55 pro, proti, zdrželi se schváleno 84 a 56 pro, proti, zdrželi se schváleno 85 pro, proti zdrželi se schváleno, 86 pro, proti zdrželi se schváleno, 87 pro, proti zdrželi se schváleno, 88 pro, proti zdrželi se schváleno, 89 pro, proti zdrželi se schváleno, 02 pro, proti zdrželi se schváleno, 03 pro, chcete zkontrolovat 02. 02 Dobrá, zahajuji elektronické hlasování. Přebývají nám dva hlasy za socialisty. Takže je to v pořádku a je to schváleno 0,3 pro, proti, zdrželi se a opět prověříme. Elektronicky zahajuji hlasování. EPP přebývá opět v pořádku, takže eh, schváleno. Nyní 90 pro,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 to je Beletův návrh. Máme 33 pro, 25 proti a dva se zdrželi. My to takto máme na obrazovkách. Na vašich obrazovkách se to neobjevuje, nevíme proč. Na těch malých obrazovkách je problém. Tak teď už je to jasné, ano. Tak, teď 09. pardon, 9-0 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 a 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 93 a 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky zahajují hlasování. Přibývají nám tři hlasy za EPP. Stále přebývá ještě hlas. V pořádku. Výsledek. 45 pro, 5 proti, 11 se zdrželo. Tak, bylo to trošku komplikované, ale Teď máme ještě jedno hlasování velmi krátké, a sice Evropský společný trh pro ekonomické komunikace. Eh, proč je toto hlasování tak důležité? Podle článku 73 většina výboru musí hlasovat pro, vyjednávací mandát, tedy aby vyjednávací tým měl schválený mandát. To znamená, že žádá se alespoň 33 hlasů. Pardon, 34 hlasy. Musí to být většina. Nás je 67 členů ve výboru a potřebujeme většinu alespoň 34 hlasů. My budeme čekat také na pozici rady a mandát rady, ale měli bychom se připravit jako parlament. Také bych vás rád upozornil, že Evropský parlament eh, ve svém eh, předchozím mandátu v dubnu 2014 schválil svoji pozici v prvním čtení bylo ovšem eh, rozhodnutí již našeho nového výboru před 6 týdny 27. července v souladu s článkem 229 a tím hlasováním jsme rozhodli, že potvrzujeme pozici z prvního čtení, tedy z předchozího mandátu. A současně s tím Madame del Castillo eh, byla stvrzena v pozici zpravodajky k této zprávě. Byla zpravodajkou také v předchozím mandátu. A nyní tedy budeme hlasovat o mandátu pro vyjednávací tým. Kdo je vyjednávacím týmem? předseda výboru, zpravodajka, stínový zpravodaje a možná několik dalších eh, osob podle článku 54. Čili ten tým není nijak velký. A ještě bych chtěl připomenout důležitou věc, a sice, že pro italské předsednictví je toto téma prioritou a snaží se o maximální urychlení vyjednávání ze strany rady. Nicméně my máme trošku náskok a budeme dobře připraveni pro jednání. Podmínkou toho, abychom tento náskok udrželi, je potvrdit mandát a složení našeho vyjednávacího týdnu, čemuž přistoupíme za pár vteřin. Tak já doufám, že je to všechno jasné a nyní přistoupíme k hlasování. Zahajuji toto hlasování. Too many. Okay. Okay. Let us check. Tak, končím hlasování. Pro je 55, 2 proti, čtyři se zdrželi. Tak a nyní se vracíme k debatě. A teď, eh, pokud mohu požádat eh, naši prezentátorku, tak eh, a pokusíme se tady uzavřít toto téma. A samozřejmě vy, kdož eh, chcete opustit eh, tuto místnost, tak prosím učině tak rychle. Samozřejmě eh, každý může zůstat, každý je vítán, ale pokud si přejete odejít, prosím učiněte tak spěšně. Rád bych tedy vás požádal, abyste zůstali, ale je to na vás. Okay, so let us finish. Budeme tedy pokračovat v naší diskuzi. Takže prosím o klid v sále. Eh, podle všeho by pan Tormes chtěl ještě vystoupit jménem zelených, protože ti své stanovisko ještě neřekli. Já mám jednu otázku. Tím se vracím k vašim závěrům. Je pravda, že státy, jako je Dánsko, kde jsou relativně vysoké ceny za energie, na za elektřinu, tak to vedlo k tomu, že zejména průmysl musel být mnohem, mnohem účinněji musí využívat eh, energie což znamená, že to jsou plně internalizované externality. A vedlo to k velkým investicím do energetické účinnosti a v důsledku toho je ten průmysl kompetitivnější než státy, které poskytují uměle levnou elektřinu svým průmyslovým podnikům a v důsledku toho nejsou konkurenceschopné. Pan Butikov má slovo. Děkuji. Já bych se chtěl zaměřit na jeden aspekt této studie, už to tady změnili jiní kolegové, jde o přístup k financování. Když si přečtu ty eh, závěry, tak jeden velký problém, eh, jako ten hlavní problém je uváděno právě toto a podle vašich údajů je to důležitější než všechny další otázky. A pak jsem trochu zklamaný tím, že tam nenacházím žádné návrhy v té studii, které by to eh, řešily, tento problém. Náš výbor se postavil proti dvěma návrhům, které měly navýšit financování inovací pro malé a středně velké podniky. Vy hovoříte o sekuritizaci, ale nezmiňujete se například o využívání regionálních fondů, nehovoříte o státní pomoci nebo plošných výjimkách nebo mechanismy účelného využívání surovin. nebo regionální globisové trhy. Mně to nepřijde moc ambiciozní Eh, s ohledem na řešení těch největších problémů, které máme. Paní eh, Grostet, pane předsedo, já budu velmi stručná, a to proto, že jsme tady slyšeli eh, prezentaci, která obsahovala všechny podmínky, které jsou důležité pro nastartování hospodářského růstu v průmyslu. Nicméně, pokud chceme mluvit o konkurenceschopnosti našeho průmyslu, tak je potřeba eh, se zeptat následující otázku. Jde o to, že musíme přijmout nějaká opatření, která eh, by mohla zlepšit konkurenceschopnost našeho průmyslu. Mluvili jsme tady o všem tom, eh, co je důležité pro hospodářský růst průmyslových odvětvích, ale nehovořili jsme o tom procesu na evropské úrovni, který je proto nezbytný. A co je tedy nejlehvější, aby, co můžeme rozhodnout, abychom tím zlepšili konkurenceschopnost a hospodářský růst. Pan Silikoitis. Děkuji, pane předsedo. V posledních letech ehm, se hodně hovoří o nutnosti posílit reálnou ekonomiku a vytváření pracovních míst. A no, také se hodně hovoří o tom, že členské státy by se měly vrátit eh, k růstu, ale já nevidím tady žádná nová opatření, která by měla eh, zlepšit hospodářskou situaci zejména jeho evropských států, kde dochází ke značné deindustrializaci. A eh, také bychom měli něco udělat bankovnictvím, aby znovu obnovilo přístup k úvěru. A proto si myslím, že by bylo dobře mít nějakou přesnější, důkladnější politiku a mě by zajímalo, jakým způsobem můžeme podpořit ty menší průmyslové podniky, zejména na jihu Evropy. V roce 2012 také začala e, diskuze o reformě pravidel státní pomoci Je pravda, že Evropa by měla být konkurenceschopná a má-li tato strategie být úspěšná, tak eh, je skutečně potřeba vyřešit pravidla pro státní pomoc eh, a zejména eh, pomoc malým a středně velkým podnikům. Děkuji, pane předsedo. Pro stabilitu evropského průmyslu je nejdůležitější zastavit válku na Ukrajině. protože by mohlo dojít k bankrotu eh, Ukrajinské centrální banky. Jediný způsob, jak se tomu vyhnout, je zastavit válku na Ukrajině. A druhý problém je hrozba energetické krize. Eh, v důsledku ukrajinské krize za 40 dní dojde ke kritickému nedostatku uhlí. A to znamená, že dodávky elektřiny pro občany a pro průmysl budou ohroženy. A myslím, že žádné rychlé řešení Eh, neexistuje, jak teď navrhuje vláda, například kácet eh, stromy v lese nebo eh, sbírat zvířecí extrementy. Myslím, že musíme pomoci Ukrajině, protože to je hrozba pro celou stabilitu v našem regionu a mohlo by to být na dlouhou dobu velké břemeno pro naše ekonomiky. Děkuji, pan Piper. Děkuji, pane předsedo. Zazněla tady řada dobrých návrhů, ale já bych se chtěl ještě vrátit k jedné věci, kterou říkal také pan Bitikofer. Hodně váhy se klade na strukturální fondy, na řadu věcí, které tam v podstatě ani nejsou. A Mm, například je to ta pomoc podnikům, které se usazují na jihu Evropy, to se vyplácí jenom eh, jednou a ta podpora by tam měla probíhat dlouhodobě, 10-20 let, takže si myslím, že mnohem důležitější je energetická infrastruktura, eh, úroveň vzdělání eh, v regionu, trhy, dopravní propojení. A v té studii je celá řada dobrých věcí o infrastruktuře, ale jedna věc je tady Eh, nápadná a to je nerovné zacházení s investory. Pokud někdo bude mít v Jižní Evropě stejný nápad eh, jako v Německu nebo v Polsku, tak v Jižní Evropě eh, musí počítat s téměř dvojnásobně vysokými náklady na zajištění kapitálu pro nastartování takového záměru ty, ta politika nízkých úrokových sazeb Evropské centrální banky se nepromítá do těch podmínek, které mají na místě malé a středně velké podniky a proto bychom měli vymyslet nové speciální nástroje pro ty podniky, které chtějí působit tady na jihu Evropy a abychom jim snížili eh, ty náklady na kapitál. Teď nehovořím o žádných podporných programech, ale hovořím pouze o tom, že ty podniky, které chtějí Eh, investovat eh, v Jižní Evropě, tak to eh, mají nákladnější, bychom jim měli zajistit pomoc, aby nebyli v tak nerovném postavení. Pan Tajany. Ano, tato studie je důležitá právě poněvadž teď začínáme diskutovat o, mm, po těch letech, kdy hovoříme o průmyslové politice a teď se hovoří o nové průmyslové politice eh, a eh, navazuje se na to, co již přijal Evropský parlament a Evropská komise v minulosti. My máme strategii Industrial Compact, který byl přijat eh, a kde se hovoří o 150 miliardech v reálné ekonomice díky průmyslové politice. Takže zde některé ty odpovědi v podstatě již jsou obsaženy v dokumentech komise a to je to jsou dokumenty, které již i odsouhlasil v minulosti Evropský parlament. Já myslím, že bychom měli tedy navázat na tento směr a snažit se, abychom v tomto volebním období, abychom navázali na e, e, práci předchozí komise, které e, abychom tedy eh, navázali tedy, pardon, na činnost tohoto výboru, to, co již přijal v předchozím období, aby eh, to byla tedy průmyslová politika, o které nebude rozhodovat pouze rada, ale aby skutečně průmyslová politika se stala centru zájmu Evropského parlamentu a abychom o tom hovořili i při slyšeních s novými komisaři. Ať je to tedy místo předseda, který bude mít na starosti eh, ekonomiku, ale je eh, můj návrh tedy, eh, kterýž podpořil Evropský parlament, je, abychom vedle rady ECOFINu měli i radu pro reálnou ekonomiku, eh, poněvadž prozatím máme radu ministrů pro konkurenceschopnost a to často eh, je eh, jaksi takové podružné, takže my bychom měli skutečně oživit mm, ekonomiku a proto Evropský parlament by měl, měl by se snažit o vytvoření této struktury, tedy rady pro reálnou ekonomiku, která by pracovala ruku v ruce s Ekofinem. Děkuji, já vím, že vy máte zkušenosti s Evropskou komisí a to by mohlo prospět s prosazováním těchto návrhů. Teď má slovo pan Eller. Ne, už nechce. Takže tím eh, předávám slovo našemu hostu. Rádi bychom znali vaše odpovědi. A chci vám ještě říci, kolegové, že příště eh, sem přijde komisař Feroči, který bude s námi diskutovat o stejném tématu, tedy konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a průmyslu a deindustrializaci, takže To je diskuze, která nekončí, ve které určitě budeme eh, pokračovat. Paní Griffin se ještě hlásí o slovo. Děkuji. Myslím, že ta analýza je správná. Otázka je, co s tím. Byla tady řeč o přístup ke kapitálu v těch vysoce rostoucích nebo rychle rostoucích sektorech. Eh, my ve Spojeném království eh, používáme OSVČ, tedy osoby samostatně vydělečně činné, k tomu, abychom snížili údaj o nezaměstnanosti. Mě dala o to, jak zlepšit kvalitu tohoto eh, sebezaměstnávání a jak prosadit více pracovních míst eh, v těch rychle se rozvíjících sektorech. A také jde o to, jak eh, zřídit systém v regionech a na celostátní úrovni, který by měl zlepšit úroveň učňovských programů. A úplně posledním řečníkem je paní Beres. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, eh, že jste mi ještě na závěr dal slovo. Já si myslím, že tato eh, diskuse o vaší studii byla velmi užitečná a důležitá na začátku tohoto období. My samozřejmě teď budeme sledovat vytváření nové komise a jak se to projeví v těchto otázkách. Eh, pan Tajani například měl na starosti průmysl eh, v té předchozí komisi. Mě by zajímalo, jestli máte nějaké připomínky nebo náměty na tom, jak by eh, v tom příštím kolegiu komisařů mělo vypadat z hlediska rozdělení těch portfolií, jak by ta portfolia měla konkrétně vypadat, tak, aby to provádění takové průmyslové strategie bylo co nejinteligentnější. Děkuji vám, teď máte slovo. Eh, budu muset ty otázky asi sloučit. Eh, bylo mi to, že jsem neodpověděl na jednu otázku týkající se reindustrializace Jižní Evropy a eh, zaznělo to i teď ke konci. Je to velká otázka. Řada těch nástrojů existuje. Máme strukturální fondy, což je hlavní nástroj, jak financovat infrastrukturní Eh, projekty, ale i projekty na úrovni jednotlivých podniků a maximalizovat to, co na to bylo vyčleněno ve strukturálních fondech, je podle mě nejlepší způsob, jak eh, pomoci průmyslu v Jižní Evropě. Jestli to souvisí se státní pomocí, to je spíše politická otázka. A já na to odpověď nemám, ale strukturální fondy je rozhodně nástroj, který že existuje, který by měl být lépe využíván. Potom tady zazněla otázka o lepší regulaci administrativních problémech. Co s tím? Na to se ptala paní Castillo, to už tady není. Lepší regulace, to je tam eh, jenom eh, okrajově změno v té naší zprávě a e, řada věcí již tom e, byla provedena. Určitě by se měl dělat maximum pro to, aby e, ten, e, to břemeno pro průmysl byl, bylo minimální. Hodně administrativních problémů, se kterými se e, podniky ve členských státech potýkají, možná mají svůj původ e, v evropské v evropské legislativě, ale velmi často to vyplývá také z velmi špatného provádění té e- legislativy členskými státy, protože kdyby se to provádělo správně, nebo kdyby se to ty členské státy nevylepšovaly, tak eh, by se nezhoršovala situace pro podniky. A potom eh, tady byla řada otázek ehm, týkajících se inovací a výzkumu. Já se pokusím na to odpovědět. Finanční stimuly jako jsou různé daňové úlevy a prázdniny eh, při eh, financování podniků do inovací a do výzkumu je, že existují v celé řadě členských států. Já teď nevím, do jaké míry se o sebe liší, nebo jsou stejné, asi se budou lišit. Je, jsou státy, kde například je možné 100% eh, investic do inovací si odečíst z daňového účtu. Ehm, v některých zemích tak asi není. Potom eh, veřejné zakázky, jejich zadávání. Tady už je možné zohledňovat eh, investice do inovací a výzkumu a myslím si, že tady veřejné orgány mají prostor využívat eh, zadávání veřejných zakázek proto, aby požadovali více technologických inovací. Spojeným státům se daří financovat eh, výzkum pro veřejné účely, například eh, hodně inovací vzešla z původně vojenského výzkumu, mají proto celou řadu programů, ale i v tom horizontu 2020 je proto řada nástrojů, To by potom mohlo vést k rozvíjení nových technologií, které jsou ve veřejném zájmu. A si mi zbývá už jenom jedna minuta. Asi nemůžu odpovědět úplně na všechno. Energetika. Ceny energii to samozřejmě je problém jde tady o vyváženost, jde o vyváženost mezi politikami, které jsou na ochranu životního prostředí, na ochranu klimatu a průmyslovou politikou. V některých eh, zemích, například u nás v Dánsku, eh, ty vysoké eh, ceny za energie byly pobítkami pro to, aby společnosti byly co nejinovativnější, aby investovali do energetické účinnosti, aby používali zelené technologie, takže je to rozhodně pobítka pro podniky, aby účelně využívali suroviny, ale jak to vyvážit, nebo eh, jestli je to dobrý důvod pro to, aby ty ceny zůstaly vysoké, to je rozhodně politické rozhodnutí eh, a k tomu já se nechci vyjadřovat. Eh, měla byste ještě pokračovat, protože jinak se to některým kolegům nebude líbit. ta otázka týkající se, eh, jak uspořádat eh, nově portfolia v eh, komisi. Já myslím, že proto já nejsem kvalifikovaná. Potom tady zaznělo několik otázek, jaká opatření se mají přijmout. A jak naše studie ukazuje, je to velmi komplikované a těch věcí, které potřeba řešit, je celá řada. Například ty ceny za energie z vašeho pohledu, co můžete ovlivnit, je vnitřní trh. Zlepšit eh, fungování vnitřního trhu jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států. Zlepšit eh, přístup k financování. Horizont 2020 již eh, řeší tyto otázky. Zase jde o to, e, že řadu z těch věcí by měli rozhodnout politici a ne já, ale jde tady o to, jak vyvážet podporu v soukromých zdrojů, podporu z veřejných zdrojů. A já si myslím, že už se to částečně řeší v těch programech pro výzkum, které Evropa má. Myslím, že tím jsem víceméně odpověděla na všechno. My chápeme, že některé ty Ehm, poznámky eh, platí pro nás, jak zorganizovat evropské instituce, jak být efektivnější, jak ovlivňovat členské státy, které eh, by také měly usilovat o reindustrializaci a energetickou účinnost. O tom všem bychom měli diskutovat na našem příštím zasedání, kde sem přijde komisař Feroči. Ta diskuze bude velmi podobná, takže bychom se na ně měli připravit. A pan Jane Silves, která tady přišla jménem eh, Dánského technologického institutu, nám eh, prezentovala vynikající zprávu a já si myslím, že bychom ji měli zatleskat. a v naší diskuzi rozhodně budeme pokračovat. Děkuji vám za to, že jste sem přišla. A teď, vážení kolegové, se dostáváme k dalšímu bodu. Obnovení mandátu výkonu ředitele agentury ENISY, agentura Evropské unie pro bezpečnost sítě a informací, Ale je to jednoduchá věc, my víme, že to je důležitá instituce pro nás, pro všechny. Jde o info, eh, bezpečnost eh, informací a pan Udo Helmbrecht teď usiluje obnovení svého mandátu výkonného ředitele. Vítejte tady, pane Helmbrechte. A já bych chtěl ještě dodat, že pro obnovení mandátu výkonného ředitele Enisy se vždycky pozve kandidát před výbor ITRE, aby odpověděl na otázky členů výboru. Takže to je důležité z obou důvodů. Jednak je to ten formální důvod, ale samozřejmě jde i o obsah vašich Eh, vaší práce, takže vítejte tady na našem výboru. Já vám dám slovo. Možná, že eh, bych vás měl omezit na 10 minut, protože toho času už tolik nemáme. Takže prosím, předávám slovo. <clears throat> Dear Mr. Buzek, dear members of the... Eh, pane předsedo Busku, dámy a pánové, děkuji za příležitost Eh, že dnes mohu vám říci, jak důležitou práci dělá Enisa pro Evropu. Já jsem Ubo Elmbrecht, byl jsem jmenován výkonným ředitelem v eh, říjnu 2009 a v pár minutách vám vysvětlím, proč Enisa je tak důležitá a co dělá. To je Evropská agentura, která eh, má na starosti bezpečnost sítí v Evropě. Máme asi 70 pracovníků a asi 10 milionů euro činí nás roz, náš rozpočet. Sídíme e, v Řecku, máme oddělení e, sídlo tedy v, v Atenách a potom expozitoru v Heraklionu a mm, mm, řízení, systém řízení e, agentury se hodně zlepšilo a mm, pokud jde o politickou úroveň, tak nám jde o otevřený, bezpečný eh, počítačový prostor v Evropě a my se snažíme spolu s členskými státy bránit efektivně eh, útokům a různým incidentům. A také jsme i součástí evropské politiky ve věcech, eh, které se týkají sítí a bezpečnosti sítí. Enisa má eh, především silné vztahy eh, s komunitou z takzvaných stakeholders, eh, těch dotčených subjektů, a to jak se sektoru veřejného i soukromého, a radíme se s nimi a opíráme se o jejich zkušenosti. A také i díky tomu v různých členských státech byly vyvinuty určité projekty, jako například Pan-European Security Exercise. To je takový projekt. V roce 2010 eh, zatím jsme neměli žádný systém krizového řízení a nyní v roce 2014 máme standardní procedury, které již existují, ale byly již i prověřeny díky těmto cvičením, eh, které zapojily eh, všechny členské státy. Proč je naše práce tak důležitá? informační komunikační technologie jsou páteří každé moderní společnosti a počítačový prostor tedy musí být zabezpečen, protože eh, eh, to i je v souladu s našimi klíčovými hodnotami, s naší chartou a je to důležitý předpoklad pro fungování evropského trhu. E, tyto technologie a podnikatelské modely v počítačovém prostoru jsou ale i e, e, prostorem pro trestnou činnost a zneužívání. Proto zabezpečení sítí je zásadní, protože tam se pohybuje celá řada informací, které jsou významné z bankovnictví, ze zdravotnictví, z výroby a tak dále. Všechny tyto sektory se opírají o data a tudíž Eh, samozřejmě jsou to mm, eh, některé eh, mm, možnosti již jsou k dispozici pouze po internetu. Například i doma již si můžete zapnout topení a tak dále po internetu, ať je to tedy elektronický obchod, elektronické vzdělávání a podobně. To všechno se opírá o bezpečný prostor na síti. A to je něco, co e, bude předpokladem pro inteligentní řízení našich životů do budoucna. A nyní my podporujeme i rozvoj politik, které budou řešit kybernetické hrozby. I se snažíme o to, aby členské státy budovaly své kapacity v tomto, například, aby měly ty týmy rychlé reakce. I pracujeme na tématech jako cloud computing, jako mobilní zařízení, i podporujeme různá cvičení, tedy kdy se prověřují ty systémy, i, i my podáváme hlášení o porušení bezpečnosti a spolupracujeme i s členskými státy v oblasti eh, tréninku Mm, školení. Samozřejmě, toto je oblast, která se rychle vyvíjí. I vzhledem k tomu, že mám čas omezený, tak bych se rád zaměřil na dvě oblasti bezpečnosti sítí, cloud computing a e, i e, kritická infrastruktura pro energetické sítě. Cloud computing mění způsob, jak e, podnikáme, jak se pohybujeme v tomto prostoru. V roce 2009 byla zveřejněna zpráva o hodnocení rizik cloud, cloudu a nyní dochází k posunu právě k tomu, že e, e, mám se tedy e, data zpracovávají ve velkých centrech a v cloudu to umožňuje nové služby pro podnikatele, pro podniky. I tato centra, která budou profesionálně řízena, tak ta budou velice dobře zabezpečovat data pro malé střední podniky především. A ti poskytovatele cloudu, kteří fungují globálně, ale ty jsou mimo kontrolu konečného uživatele. Jsou to centra, která mohou být umístěna kdekoliv, což eh, znamená určité otazníky, pokud jde o eh, dohled v daném státě, kde jsou lokalizována tato centra. A i Mm, tedy my se snažíme o vysoké normy zabezpečení, ale to znamená potom další dohody, certifikáty a další režimy, na kterých se dohodneme. A druhá oblast, kterou bych chtěl eh, zmínit, je eh, ta inteligentní eh, infrastruktura energie, smart grids občané mm, často tedy občané eh, vstupují tedy na ten eh, trh eh, té mikrogenerace, mikrogenerování Eh, energii a každý doma má takovéto finální ter- terminální zařízení doma a zkušenost nám ukázala, ale že neexistuje žádný eh, ideální software třeba pro, ta, eh, pro to, aby i bylo možné ochránit třeba ty měřící, to měřící energetické zařízení v našich domácnostech a ochránit ho před útoky zločinců. Eh, a z technické a mm, strategické perspektivy ještě je eh, ENISA zde eh, může hodně udělat, pokud jde o zabezpečení sítí, zmíním pár. Například výrobní sektor, ten čelí novým eh, problémům eh, s propojením s internetem. Big data, to je příležitost pro to, jak analyzovat i vzorce našeho chování. To je také důležité. Big data také i znamená dost eh, problémy s ochranou osobních údajů. A mobile computing, to také může být problémem z pohledu ochrany osobnosti, osobních údajů. A i e, otázka identity. Když se podíváte například e, na Horizont 2020, tak ENISA i zde může hrát důležitou roli. Také si myslím, že vnitřní trh e, s těmito službami zabezpečení sítí ten není vyrovnaný, protože tady dominují americké firmy, které fungují na principu push a ne na principu pull a my potřebujeme mít eh, zabezpečení IT by design. A Enisa začala hrát důležitou roli při normalizaci. Také již jsem podepsal MOU eh, se Senelekem například i zde je třeba, abychom spolupracovali úzce třeba i s Europolem, kde jsme i v červenci podepsali s nimi MOU. ENISA bude i podporovat implementaci evropské legislativy jako návrh eh, nařízení o ochraně osobních údajů nebo eh, nařízení o elektronické identifikaci. A nyní naše vize a strategické cíle do, na příštích pět let. Vize je využívat unikátní know-how agentury ENISA, a agentura eh, připraví vizi na základě eh, svých pravomocí a bude podporovat členské státy i evropské legislativní procesy a i eh, bude se snažit o větší bezpečnost informační společnosti v Evropě, což zajistí větší růst na vnitřním trhu. A to budeme podporovat těmito, na základě těchto cílů. První cíl. Eh, budeme se snažit o eh, špičkové know-how eh, klíčových aktérů v oblasti bezpečnosti sítí. Za druhé, budeme pomáhat členským státům, Evropské komisi při budování kapacit v EU. A za třetí, Budeme pomáhat členským státům a Evropské komisi při rozvoji a implementaci politik, které jsou nezbytné pro to, abychom splnili eh, regulační požadavky a za čtvrté budeme podporovat spolupráci mezi členskými státy a e, společností jako takovou. A závěrem. Domnívám se, že ENISA je e, centrem e, know-how v Evropě, má unikátní pozici řešit problémy. V příštích pěti letech ENISA bude spolupracovat s dalšími subjekty, tak abychom, abychom investice do bezpečnosti sítí zacílili správným směrem bude to tedy otázka naší strategie na příštích pět let. Již jsem zmínil, že náš mandát končí v eh, červnu 2020 podle nařízení. Eh, do eh, června 2018 by se měla vyhodnotit efektivita fungování naší agentury. Zhruba závěrem. V příštích pěti letech ENISA Eh, bude tedy eh, řešit eh, další nové hrozby, protože zde vznikají nové podnikatelské modely, které se budou muset zabezpečit. Potom budeme i i, i doufáme, že tedy komise rozšíří náš mandát a že to podpoří parlament a rada. Eh, naše agentura, myslím, má vaši plnou podporu a i v příštích letech eh, věřte, že se budeme snažit problémy řešit eh, tak, jak to nejlépe budeme moci. Eh, já bych chtěl podpor, pod, poděkovat Evropskému parlamentu za podporu naší agentuře a těším se eh, na další spolupráci. A já se osobně budu snažit maximálně, aby ENISA eh, plnila svůj úkol pro lepší bezpečnost dat našich občanů a vůbec v Evropě. Děkuji, pane řediteli. Vy jste splnil čas. A nyní máme dvě minuty na politické pro koordinátory nebo jiné členy, pan Bony za EPP. Děkuji, pane předsedo. Pane řediteli, všichni chápeme že mm, zde e, e, máme větší a větší problémy s počítačovou bezpečností, e, s tím, jak se vše digitalizuje a zároveň zde vznikají nové typy útoků, hackerských útoků na nejrůznější oblasti. Máme zde hodně hrozeb v oblasti cloud computingu, v bankovnictví, v energetice a e, v ochraně osobních údajů e, z řady pohledů, například i e, je, je, se to bude týkat do budoucna elektronického zdravotnictví. ENISA tedy je zásadní institucí a jediná, která může reagovat na tyto hrozby. Tudíž bychom měli podporovat to, aby ENISA mohla fungovat v lepším rámci a aby se mohla rozvíjet, aby se mohla opírat o dobrou legislativu. Mám pár otázek. Za prvé, co si myslíte o implementaci směrnice o zabezpečení sítí a informací a o možných bariérách, které mohou eh, vzniknout kvůli některým členským státům. A co si myslíte o té hrozbě Eh, odsunout aplikaci této směrnice. A jakou podporu od parlamentu si myslíte, že byste mohli dostat, tak aby tato směrnice se stala skutečným nástrojem eh, pro otevřenou výměnu informací mezi dotčenými subjekty, takzvanými stakeholders a členskými státy. Za třetí, jak vyhodnocujete roli evropské legislativy mm, z pohledu tedy této směrnice a jak vidíte i návrh eh, reformy nařízení ochraně osobních, osobních údajů, dat a jak to vidíte se eh, předpisem o elektronických transakcích. Pokud eh, myslíte si, že tyto normy zlepší situaci a jak tyto normy změní roli agentury ENISA. A za čtvrté, jak jakou institucionální podporu potřebujete v příštích letech. Tedy v letech, kdy byste se měli eh, zaměřit právě na eh, identifikaci nových problémů, včasnou identifikaci nových problémů. Děkuji, říká pan předseda. A poslední otázka o, o, ta se týká o o e, těch projektech Security by Design. E, to bude znamenat spolupráci mezi Edisou a průmyslem. Dobře, ale prosím, respektujte čas, říká pan předseda, nemáme čas za eh, eh, paní Dali, za socialisty demokraty, paní Dali. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu výkonnému řediteli za prezentaci a za zprávu. E, já jsem eh, se tím zabývala. My si myslíme samozřejmě, že zatím Enisa má za sebou krátkou dobu, ale i přesto velice dobrým eh, a celým způsobem přispěla k bezpečnosti. Ale také si myslíme si, že je evidentní, že pokračování agentury ve stávající formě eh, Mm, neznamená, že agentura eh, bude dobře připravena na nové hrozby. Vy jste také zmínil i eh, to, že eh, v kybernetickém světě dochází k rychlým změnám. Takže jde o to teď, tedy, jak my budeme schopni reagovat na tyto rychlé změny a výzvy s tím spojené. A také bych se vás chtěla především zeptat, jak vy plánujete, že by agentura mohla efektivně přispívat k zabezpečení sítí a informací v EU i mezinárodně. Již jste identifikovali nějaké hlavní problémy, kterým čelí agentura a ptám se, zda když máte nějaký plán, jak řešit tyto výzvy. A máte nějaký plán nebo zvažujete nějaký plán eh, přijmout strategii, která bude efektivně hránit děti online. A e, závěrem vaše zpráva říká, že vnitřní trh, a teď cituji vnitřní trh e, pro, zabez, pro, e, zabe, pro ty produkty s těmi softwary, které zabezpečují ty informace, že to není vyvážené, protože tam dominují americké firmy. Takže jak teď může komise a jak my můžeme přispět tomu, aby se ta rovnováha napravila? rovnováha napravila. Děkuji, že jste respektovala část a paní Ernst Zague. Eh, tak, eh, mě zajímá problematika internetu, bezpečnosti na internetu z hlediska toho, eh, co se dělo v posledních měsících a de facto i letech to znamená různé eh, hrozby eh, aféra NSA a dalších eh, tajných služeb, které se toho účastní také. No a otázka je tedy ochrany dat, zda vůbec je možné je poskytnout či garantovat. Je to v podstatě takový boj proti Goliášovi. Mě by zajímalo, Eh, jak eh, de facto, jaké máte pocity v této otázce, to znamená bezpečnost na internetu, ochrana dat. Jste dostatečně vybavení, jste dostatečně silní, abyste se mohli postavit těmto novým hrozbám. To byl první bod. Druhý bod také souvisí s tím, že Balíček, který se týká ochrany dat, je nyní v radě. Očekáváme, co z toho vzejde. Měla by vzniknout obecná směrnice. Otázka tedy zní, jaké jsou ty nejdůležitější body, které je třeba zachránit v trialogu z vašeho hlediska. My bychom skutečně velice rádi, aby došlo k takovýmto jednáním, a to hovořím jako členka výboru Libé. Děkuji. Není za EFTD pan Dario Tamburano. Buongiorno. Dobrý den. Moje otázka, eh, která se týká Mm, bezpečnosti a soukromí všech občanů. Takže je třeba si uvědomit, my někteří jsme tady noví, že e, předpisy, které e, máme, a tím se také e, má zabývat tedy ENISA, ale my jsme byli svědky třeba té špionáže ze strany agentury NSA a byly ještě horší případy, ke kterým došlo třeba v různých členských státech a to, co tam prováděla CIA. A, takže to, eh, co, to napáchalo velké škody na eh, občanům. A eh, jak tomu přistoupíte? Děkuji za vaše připomínky a nyní. First on the list, Mr. E. A nyní jednotliví řečníci jako první promluví pan Ehler. Já myslím, že ty nejdůležitější otázky tady byly vzneseny. Já bych tedy vám chtěl poděkovat jménem výboru ITRE za vaši práci. A neříkám to jenom ze stvořilosti, jenom prostě chci říci, že tento parlament tři a půl roku bojoval s členskými zeměmi o nový mandát Enisy. My jsme se od začátku pokusili, pokoušeli posílit její mandát, její rozpočet. Členské země se velice energicky snažili Enisu jakýmkoliv způsobem oslabit organizačně, rozpočtově a tak dále. A byl to výsledek velkého společného úsilí komise a parlamentu, že Enisu se podařilo posílit a alespoň do určité míry je adekvátně vybavit. Chtěla bych nyní výslovně zdůraznit, že tato podpora byla napříč frakcemi a že v příštích letech bude Evropský parlament velice pečlivě sledovat funkci a fungování Enisy a také se bude nadále zasazovat a hlídat její nezávislost a sílu. Takže eh, já eh, prosím umluvte, že Eh, nepokládám otázku, ale chtěl jsem eh, jenom říct si tento komentář. Děkuji vám, pane, paní Neuenhausen. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, pane Hamrechte, za prezentaci. Říkáte, že jedinou konstantou eh, kybernetického prostoru a bezpečnosti v něm je neustálá změna. No, ano. Ale také říkáte, že pod vaším vedením ENISA bude v příštích pěti letech se zabývat těmito výzvami, eh, poskytovat řešení a eh, poznatky. To zní velmi sebevědomě. Mě by tedy zajímalo, z čeho příští tato, tato toto sebevědomí já si ho velice cením, ale eh, mnozí říkali, že na internetu se pohybují také zločinci a e, tady se hovoří také e, o podpoře přiměřených bezpečnostních standardů na internetu, tak aby zde tedy lidé, spotřebitelé byli chráněni. To všem znamená, že lidé musí sami dodržovat určitá bezpečnostní pravidla, což nedělají všichni, ale jaké další možnosti jsou tady, jak tedy se e, bránit eh, zločinu na síti. Máte za spojence jenom Europol nebo máte ještě jiné zdroje informací? Děkuji vám. Teď se ptám, jestli ještě někdo eh, chce promluvit v této debatě. Zdá se, že ne, takže eh, pane Helmbrechte, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také za otázky, které zde zazněly. A děkuji vám za podporu, které se těšíme v několika posledních eh, měsících. My očekáváme, že dojde k vyhodnocení eh, v brzké eh, době a také očekáváme, že za pár let dojde k rozšíření našeho mandátu. No, teď bych tedy začal těm eh, otázkami, které se zabývají eh, tou eh, směrnicí. Eh, tady zaznívá vždycky otázka, jak se může tato odvětví autoregulovat a v jakém okamžiku je třeba, aby zasáhla politika. Z hlediska naší agentury nám se zdá, že v českých zemích a ani v tomto odvětví se nedělá dost. Čili chtěl bych zmínit tři body. Jeden bod to je struktura veřejné zprávy, struktura vládních úřadů v Evropě. A tady je to tak, že každý členský stát má své. V posledních pěti letech se hodně udělo událo na technické úrovni. Eh, provádíme různé eh, zkoušky a testy i na úrovni EU, eh, Spojené státy. My musíme říct, že se opravdu udělalo hodně. Máme tady struktury také, na, které se zabývají odezvami a detekcí hrozeb. Otázka ovšem je eh, v případě krize, jak postupovat a kterému komisaři zavolat eh, třeba uprostřed noci. A tady nemáme takovéto vazby. Ani v českých zemích, ani v komisi. Druhá věc je eh, informace, respektive ohlašování incidentů. Pokud o tom máte rozhodnout v parlamentu, jak to dělat, potřebujete údaje, potřebujete se o něco opřít. My třeba víme, eh, že třeba v článku 38 eh, té směrnice. Eh, my víme, že je zde informace pro poskytovatele internetu a infrastruktury, aby hlásili své incidenty a vše se zveřejňuje zpětně na konci roku. Ale otázka je, pokud dojde k nějakému incidentu v kritické infrastruktuře, eh, například v bankovnictví, tak to zase řeší jiná legislativa. A celkově těch informací není k dispozici moc, takže otázka je, jaké typy incidentů ohlašovat a co s tím potom dál. No a eh, třetí velký problém je výměna informací. Eh, například ta kybernetická komunita, eh, ta pracuje s určitou mírou vzájemné důvěry. Eh, jednotlivé členské země eh, mají zabezpečení na různé úrovni, také se různě zakází s informacemi a s rozsahem informací, které se podávají, zvláště těch utajovaných. Čili na jedné straně zde potřebujete určitou míru důvěry a na druhé straně eh, je třeba, aby to bylo ošetřeno legislativně a najít tu rovnováhu není jednoduché. Ve stejném kontaktu o eh, tedy nařízení, která se týká, které se týká ochrany dát, eh, tady k tomu bych chtěl říct obecně několik slov. K našim hlavním hodnotám patří ochrana osobních údajů v Evropě. A máme k dispozici eh, několik technologií, třeba eh, enkrypce, tedy kodování a elektronické, elektronická identita. Nejvyšším nebo největším problémem je, že tyto technologie se neprosazují v každodenním životě. Třeba když si vezmete elektronický podpis, používá se málo, nepoužívá se každodenně. Takže pokud si vzpomenete, my jsme takový projekt, jeden z takových projektů před eh, pár lety museli zrušit. A eh, de facto potřebujeme, abychom měli takové jednoduše použitelná řešení, tak aby ta eh, kodování informací se mohlo používat opravdu každodenně. Když se podíváme tedy bezpečnost eh, již eh, zabudovaná v konstrukci produktu. Před deseti lety se taková diskuse neexistovala. My jsme se bavili pouze o eh, kvalitě softwaru. V celém, na celém trhu existoval jeden veliký dodavatel kancelářského softwaru. A když se podíváte, co nastalo potom, tak došlo k vytvoření společných standardů, které se často využívaly, ale ne vždy využívaly, které zvyšovaly bezpečnost a které měly zvyšovat bezpečnost zejména v oblasti práce s utajovaných nebo vojenských informací. Nicméně nepoužívá se to běžně, obecně, každodenně. Prostě tyto produkty nejsou k dispozici, nevypadají tak, jak bychom potřebovali vypadali. A když se podíváte třeba na takové ty mobilní zařízení, smartfony a tak dále, eh, tam žádné zabezpečení není. Je to prostě jednoduchý, levný počítač eh, určený k rychlé spotřebě víceméně a tady se tedy nepočítá s nějakým zabezpečením. Takže toto je problematika takto nastíněna. Dále tady zazněla otázka, která se týká o, tý, týkala rychlých velkých změn. No k tomu bych řekl, že máme řadu expertů a naší výhodou je, že máme také zaměstnance, kteří k nám přišli z veřejné zprávy, ale i ze soukromých firm z tohoto odvětví IT. Máme také řadu expertů, které přímo pro nás eh, pracují. No a ten eh, problém, který v této souvislosti existuje, je rozpočet. Eh, když se podíváte na původní plán, eh, jak jsme měli mít tady ten náš assessment center, eh, tak eh, plány tady byly, jenomže pak vypukla finanční krize. A my jsme museli šetřit a vybírat, do čeho půjdeme, do čeho ne. No a problém je pro nás ten, že musíme se omezovat pouze na vybraná témata, to znamená, že jiná témata jsou Eh, jsou přičtou o nás a eh, často se prostě tématu věnuje jenom jeden člověk a mm, nemáme nikoho, kdo by ho nahradil v případě, že by byla potřeba. Tak, eh, pak je tady otázka push-pull, abych to tak řekl. Eh, když se podíváte, eh, jak to eh, vypadá s naším vybavením IT, tak prostě používáme standardní produkty i ve státní správě. Jsou to produkty, které se používají na, masovém, na masovém trhu. Když se podíváte na obchodní modely, máte tady sociální sítě, máte tady obchodování, máte tady vyhledávače, do toho vstupují velcí hráči, jako je Facebook, Microsoft, Cisco, IBM a tak dále. Co můžeme udělat v Evropě? Dobrá zpráva je, že máme v Evropě velice dobré malé a střední podniky, které se zabývají bezpečnosti a ty, které mají nějakých, já nevím, 20, 50 lidí, 100 lidí, ale těch velkých hráčů máme velmi málo. Takže my máme poradní orgán, kde jsou zastoupeni právě ti velcí hráči, ale také menší firmy a akademická sféra. A jde o to, abychom měli vstupy eh, z akademické sféry, z odvětví a také od spotřebitelů a abychom tedy s řídícím orgánem, eh, kde jsou zastoupeny členské země a my, abychom to zde prodiskutovávali. Čili jde nám o to, abychom ty výzvy dostali do těch našich debat a tím pádem, abychom to mohli zpracovat do podoby návrhu našeho pracovního programu. Dalším téma to je špionáž, to také patří do našeho mandátu. Já bych tak trošku vysvětlil, v čem spočívá ta výzva a potom povořím o našem mandátu. Kybernetická bezpečnost eh, to znamená, že poprvé ve společnosti máme eh, jednu technologii, která je používána a zneužívána prakticky všude. Když hovoříte o bankovnictví, elektronickém bankovnictví, tak tady, a pak tady máme Eh, kybernetický zločin, který té útočí. Ovšem eh, jejich eh, viry a botnety a kde si co si to všechno může být používáno jinde. Třeba Stuxnet, to byl malware, který byl použit pro válečné účely, ale je možné ho využívat také proti civilní infrastruktuře, proti energetickým zařízením, průmyslovým zařízením a tak dále. Čili když se podíváte na de facto zbraňové systémy kybernetické, tak ty se dají používat i proti, eh, proti eh, civilním cílům. Problém je, že naše společnost má tradiční struktury, to znamená, že máme policii, eh, máme občanskou společnost, máme prevenci a tak dále. A když to, když to všechno dáme online, tak to slovník nehnisa. My jsme prostě eh, jakási eh, další úroveň Evropské unie, kde tedy hovoříme o tom, jak lze eh, reagovat na to, na hrozby, které se dějí. Ale nemáme už tu operativní část. No a pak to je tedy ten hledisko společného trhu a pak máme další oblasti, jako je NATO, špionáž a tak dále. Takže z hlediska prevence, co můžeme dělat? Eh, tak eh, můžeme se bavit tedy o eh, tom, jak se tomu bránit, jak šifrovat, jak zabezpečovat data a tak dále. Co všechno můžeme tady dělat? To je, to je ten náš mandát. Dále tady se hovořilo o cloudových technologiích a podobně. Náš model je takový, že na základě expertízy, kterou máme, eh, spolupracujeme se zainteresovanými stranami, což je parlament, rada, komise, eh, ekonomická sféra a tak dále. Ale abychom eh, dosáhli také k občanům, tak eh, pořádáme akce, jako je třeba měsíc kybernetické bezpečnosti, to bude letos v říjnu. A to bude taková velká akce za účasti eh, politiky i ekonomiky zde v Bruselu. No, my nemůžeme hovořit přímo k půl miliardě lidí, takže to činíme prostřednictvím různých združení a podobně. V několika posledních letech eh, jsme úspěšně zorganizovali několik takovýchto akcí. No a když tedy je řeč o cloudové technologii, od roku 2009 jsme ve styku eh, s poskytovateli Eh, těchto služeb a s asociacemi, s jejich asociacemi. My jsme navrhli několik dohod o zabezpečení cloudu a sociálních sítí a navrhli jsme certifikáty a audity a eh, to je eh, věc, kterou, kterou se stará privátní biznis. A tím, že se sedeme všichni o, u jednoho stolu, snažíme se přesvědčit eh, IT, aby eh, toho využívali. My eh, takto tedy vstupujeme do té oblasti bezpečnosti. Ano, děkuji vám, pane řediteli. Všimli jsme si, že tady nezaznívaly žádné stížnosti spíše eh, všechno se neslo v pozitivním duchu a eh, vyslechli jsme si velice eh, podrobné, podrobné odpovědi. Můžeme říci, že to bylo velice pozitivní, pozitivní setkání a my vám přejeme všechno nejlepší v dalším období ve vašem úřadě. No a teď máme ještě poslední bod pro dnešní dopoledne. Ano, to dopoledne stále přetrvává. Bude to směrnice o šíření satelitních dat na pozorování země pro komerční účely. A prezentaci nám převede pan ředitel Filip Brunec z Evropské komise. Vítejte tady, pane řediteli. Jste ředitelem FDG Enterprise a Industry v Evropské komisi. Toto je směrnice, která již návrh vyšel v červnu a jedná se tady o vytvoření jasného právního rámce pro vysoce kvalitní Eh, produkty vzniklé na základě satelitních snímků. Také bych chtěl říci, že současný komisař pro průmysl, neli Feroči, bude odpovídat i na otázky související s tímto tématem na naší příští schůzi. Takže nebude to jenom eh, diskuze o konkurenceschopnosti průmyslu, ale bude to také diskuze o všech problémech s, s využíváním satelitních dat pro komerční účely. A bude také hovořit o problémech s programem Galileo. A já vás tímto žádám o vaše úvodní vystoupení. Děkuji vám, pane předsedo, a chtěl bych poděkovat výboru ITRE za toto pozvání. Již eh, v minulosti jste se mohli seznámit s našimi návrhy týkající Galilea, Kopernika, výzkumného programu pro eh, průzkum vesmíru. Takže si myslím, že bude velmi eh, snadné pro vás se seznámit i s tímto návrhem. Šíření družicových údajů z pozorování země pro komerční účely to je oblast, která je relativně nová a složitá, nicméně je to také oblast, která má potenciálně velký význam. Eh, má to velký ekonomický potenciál, ale také technologický. Je to pilíř našich různých kroků eh, v rámci té nové vesmírné politiky, kterou komise přijala, zejména eh, co se týče pozorování země. A je potřeba se také si uvědomit, že pokud jsou tyto technologie velkými výzvami toho technického hlediska a samozřejmě, že mají také určité politické konotace, tak eh, vesmír, a toto je dobrý příklad, eh, by eh, se měl více propojit s reálným světem a s hospodářstvím a s občany. Hodně těchto služeb, eh, které mají svůj původ eh, ve zkoumání vesmíru, jsou dnes využívány k komerčním účelům, ať přímo nebo nepřímo. A mm, průmysl zkoumání výsmoru vedl k novým inovacím, ale je to také katalyzátor, který vedl k vytváření dalších nových služeb, to, čemu říkáme Eh, služby, které poskytují malé a středně velké podniky. A tento sektor má obrovský potenciál pro hospodářský růst. Tam mohl bych vám uvést jeden příklad, například telekomunikace, navigace a tak dále. Služby, které jsou založeny na družicových údajích z pozorování země, jež dnes jsou naprosto nenahraditelné. Například eh, jsou to metrologické předpovědi, je to také sledování životního prostředí, eh, krizové řízení nebo prevence katastrof a tak dále. A důležitost těchto služeb bude v budoucnosti dále narůstat. Čím chci říci, že eh, ty požadavky nebo Žádosti o tyto údaje e, budou v budoucnosti dále růst, aby se mohly dále zpracovávat. Ale ta komise tuto oblast začala sledovat a stanovila se tady tři hlavní linie, které by, by se chtěla řídit v budoucnosti. Například je to spuštění programu Copernicus, za druhé a tím chceme také přispět k provádění průmyslové politiky, aby byla relevantní i pro vesmírné programy a samozřejmě i pro všechny ty derivované aplikace z těchto programů. Takže i tady jsme už v únoru 2013 vydali příslušné sdělení. A za třetí je to výzkum. Bez výzkumu žádné inovace nebudou. A vesmírné závody tady probíhají eh, prostřednictvím inovací. Horizont 2020 je také jeden z těch centrálních pilířů, které by měly eh, zlepšit situaci v této oblasti. Abychom mohli eh, v těchto závodech zvítězit, tak musíme mít vyspělý a zdravý vesmírný průmysl. Aby tento průmysl mohl být konkurenceschopný, tak musíme mít také evropskou vesmírnou politiku, která bude důvěryhodná, která bude v souladu s tím, co dělají ostatní bloky, zejména tedy eh, Spojené státy, a také eh, bude potřeba se účastnit obecného úsilí v oblasti eh, hospodářského růstu a vytváření zaměstnanosti na našem kontinentu. Takže Cílem eh, přijetí této směrnice je eh, hlavně to, o čem se hovořil, také vytvoření prostředí, které by v dlouhodobém výhledu mohlo evropským firmám zajistit stejné výhody jako eh, podnikům v jiných zemích, zejména tady mám na mysli Spojené státy. V rámci sdělení, o kterém se, se, o kterém se, se před okamžikem zmiňoval, uvádíme pět konkrétních cílů, mezi nimi je například vytvoření koherentního právního a regulačního rámce, který by mohl být výchozím bodem pro eh, vesmírnou politiku. Tato směrnice o které budu hovořit eh, podrobněji za okamžik, je velmi důležitá také proto, že vyplývá z těch pěti prioritních eh, akcí, které jsou obsaženy v tom sdělení z února 2013. My si myslíme, že tím, že se nám podaří zlepšit regulační rámec, tím dáme těm podnikům, které chtějí využívat eh, vesmír a zpracování těch údajů z vesmíru, stabilnější prostředí. Tím pádem by mohli mít prospěch eh, z transparentnosti a z stability toho prostředí pro dodavatele služeb. Nic není horšího, než zavádět um, nějaké nové služby, pokud eh, se máte opírat o určité kategorie dat a pokud neustále dochází ke změnám eh, regulace, nebo pokud přijdete o dodávky těch dat, protože to ohrožuje vaše investice a samozřejmě ohrožuje i důvěru spotřebitelů, kteří eh, jsou příjemci těch služebných produktů. Tento návrh směrnice je tedy prvním legislativním návrhem, který eh, komise v této oblasti vypracovala a který přímo eh, souvisí s ekonomickým využíváním eh, vesmíru a který přímo neodkazuje na ty dva vesmírné programy, jako je Galileo a Copernicus, a který také není součástí výzkumné politiky cíly této směrnice, teď eh, to opakuji, jsou to také obecné cíle průmyslové politiky, je eh, podpora hospodářského růstu, podpora aktivity eh, nebo zavádění těchto nových služeb na evropský trh, zejména také podpora sektoru služeb. Jde o lepší výkonnost a inovace v tomto sektoru, protože to jsou věci, které se rozvíjejí nejenom na evropském trhu, ale je také možné eh, tím posílit export. Což z této směrnice udělá jeden z pilířů, který by mohl posílit budoucí konkurenceschopnost Evropské unie. Co jsme svědky na globální úrovni? Trh eh, s družstvými údaje z pozorování země je velmi lukrativní mnoha částech světa, evropské podniky, ať už eh, velké nebo malé, a pak ještě jednou, že eh, malé, středně velké, ale i mikropodniky eh, tady jsou velmi aktivní, jsou sice v dobrém postavení, ale jsme velmi pozadu za spojenými státy. A proto bude potřeba, abychom zlepšili naše konkurenceschopnost. Čelíme také konkurenci Kanady, Číny, Indie a samozřejmě především Spojených států, protože tady dochází k velmi významnému růstu nebo nárůstu v tomto sektoru. Další bod, který je velmi důležitý a který by měl být zvážen, je počet ženských států, které mají eh, k dispozici tyto eh, kapacity mm, družicových údajů v tak eh, vysokém rozlišení. Současně to tři státy, v budoucnosti jich bude pět, ale ten počet států, které mají k dispozici pro své provozovatele tyto služby, by se mohl rozšířit na všechny 28 členských států. Proto je dobře, aby ty aby ta hrubá data byla eh, k dispozici všech. Kromě těch ekonomických aspektů je potřeba ještě zajistit šíření těchto dat eh, na celou Evropskou unii. A o tom hovoří i tato směrnice. Jakým způsobem by to mělo probíhat? Za prvé tím, že eh, bude zavedena společná závazná definice toho, co jsou ehm, šíření družicových údajů s vysokým rozlišením Eh, tam budou vedena určitá měřitelná kritéria, která eh, budou se stávat na všechny členské státy. Pokud to zní eh, technicky, tak je to pouze věc, která až dosud neexistovala, takže je potřeba, aby se všechny členské státy shodly na stejné definici, protože to bylo ekonomicky neprospěšné. Dále jde za druhé o to, aby eh, pozorování eh, země mohlo vést k, tomu komerčnímu využití eh, v pozdější fázi, protože v okamžiku, kdy tato data jsou ověřena a členský stát se zaručí za to, že to odpovídá těm kritériím, které budou v té stanoveny, tak ostatní členské státy budou moci akceptovat volné šíření těchto dat. A za třetí, a to je možná nejdůležitější, jsou to závazné normy transparentnosti a viditelnosti, které by měly platit pro české státy. Už jsem se o tom zmiňoval, je potřeba zajistit, že tady bude určitá předvídatelnost toho, když zavedete nějakou službu, která bude využívat ty, eh, ta primární hrubá data, tak budete muset mít nějakou záruku toho, že budete moci počítat s pravidelnými dodávkami těchto dat a proto je nesmírně důležité, abyste věděli dopředu, že ta data, která budete využívat ke komerčním účelům, budou i nadále k dispozici. A poslední bod, a tím chci skončit, pane předsedo, my jsme zvolili nástroj směrnice, protože, jak už jsem říkal, jsou české státy, které již mají dodavatele těchto lokálních služeb, které již zavedly kontrolní eh, systémy pro, tyto, pro tato data. Jsou tady eh, další členské státy, které to budou mít podobné v budoucnosti, ale potom jsou tady zbývající členské státy, které tyto dodavatele dat nemají. Takže tento nástroj směrnice je podle mě velmi vhodný, protože eh, české státy se nacházejí v různém stádiu vývoje, nebo buď mají, nebo nemají Eh, ty dodavatele a proto budou moci transponovat pouze ty prvky té směrnice, které jsou pro ně eh, relevantní. Tolik tedy eh, ve stručnosti prezentace této směrnice a samozřejmě jsem dále k dispozici, abych odpověděl na vaše otázky. Děkuji vám, pane řediteli. My bychom chtěli debatovat o tomto tématu a já bych chtěl dát slovo nejprve řečníkovi za EPP, což je paní Angelika Nýbler, předchozí předsedkyně tohoto výboru. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu eh, řediteli za velmi precizní analýzu a eh, prezentaci všeho, co probíhá v oblasti využívání družicových údajů. Já jsem v červenci byla v Německu na konferenci, kde se hovořilo o těchto věcech. Tam byla, byly zástupci řady malých firm, kteří eh, o to projevili velký zájem, zejména také o to, aby měli přístup eh, k tomu, těmto datům mohli generovat nové ekonomické služby a produkty. Mě by ještě zajímalo, kdybyste mohl přesněji říci, jaké jsou ty hlavní výzvy v této oblasti. Jak z těch hrubých dat je možné generovat eh, ty eh, služby. Vy jste hovořil o tom právním rámci. Eh, u nás už byla zřízena ta call centra, která mají kontrolovat, například ten systém Galileo, s tím souvisí i program Copernicus, ale kdo ho potom rozhodne v konečném důsledku? Kdo bude kontrolovat to, kdo má přístup k těm datům? Kdo zajistí, že ty firmy budou moci nabízet ty služby? na základě těch syrových dat. A kdo zajistí ten neustálý, eh, neustále dodávky těch dat? Kdo je za to odpovědný? Eh, je to komise, je to nějaké eh, nové grémium, které bude muset vzniknout? Jaké tady budou postupy bez ohledu na ty technické aspekty? A to mě tedy zajímá, kromě toho ještě otázka, jak Eh, se to bude eh, spoplatňovat, nebo jak to bude tržně upraveno, protože některé státy už ty teda tam mají, některé ne. Jak tedy ty státy, které ještě vůbec nemají vůbec žádný základ pro to, aby tyto služby mohly rozbíjet, tak i aby se i tyto státy mohly zapojit do vnitřního trhu. Děkuji vám. Jménem Evropských konzervativců reformistů pan Tošenovský. Pane předsedo, já bych také se chtěl poděkovat panu řediteli za eh, velmi podrobný popis eh, té zamýšlené směrnice. Eh, určitě v pořádku, aby byly vydefinovány přesné názvy a přesné popisy, co do této směrnice bude spadat a určitě je i e, důležité, aby byla zachována transparentnost těchto dat, protože Evropská unie a její členské státy nejsou jediní, kteří e, mají tento přístup a je určitě v pořádku, aby e, tato citlivá data podléhala určité, určitým pravidlům a, a zásadám, které by byly dodržovány v Evropě. Na druhé straně Myslím si, že zase velmi, a máme tu zkušenost, že eh, pokud se vytvoří směrnice s nějakým regulačním rámcem, tak může být i určitou bariérou, administrativní bariérou, která mm, bude způsob, by mohla způsobovat určité omezení eh, dostupnosti eh, těchto dat. Proto můj dotaz je, a navazuji na paní kolegyni Niebler, jak, jak to bude využíváno, jak, jaká instituce vlastně bude tím, který bude v závěru dávat eh, povolení. Já bych navrhoval, aby se využilo těch stávajících institucí, které jsou, které jsou na regulaci eh, směrného směrných projektů eh, a doporučoval bych, a vím, že je to i velkým tématem diskuzí jednotlivých členských zemí, aby ta směrnice netvořila bariéru, spíš byla na té nižší úrovni a vysvětlující přesná pravidla, co spadá do skutečně té vysoké rozlišovací schopnosti a e, byl to pořádek e, v názvosloví, ale měl bych vážnou obavu, aby směrnice nespůsobila administrativní bariéru a tím víc otevřela tento trh, který bude do budoucna velmi zajímavý a určitě e, velmi silný, aby nespůsobila obcházení a dodávky těchto dat mimo Evropskou unii a tím by se staly úplně bez Eh, kontrolních mechanismů. Děkuji. Eh, děkuji panu za úvahu. Děkuji vám. A nyní pan Ešenik eh, za GUE. Uh, hi, uh, I would like to ask, uh... Já se ptám, zda jsem dobře pochopil. To jsou údaje, tedy data, která se Eh, schromažďují mm, eh, prostřednictvím veřejných prostředků, to znamená vlastně, že si za to zaplatili občané a takže potom by to mělo být volně přístupné všem. To by bylo dobré. A ne, že to bude tedy jaksi ku prospěchu velkých korporací, které na tom vydělávají. Já se tedy ptám, je to logický způsob, jak postupovat, eh, když veřejné rozpočty trpí škrty, a velké firmy, velké korporace, kdyby tedy to byly velké korporace, které by produkovaly, generovaly data, tak taky by je dávaly zadarmo k dispozici státům a veřejnosti. A takže a teď vlastně e, jsou to data, e, která se schromáždila díky prostředkům, které do toho vložili státy, potažmo občané a e, využívají je velké korporace. Děkuji za otázku. Ještě někdo by chtěl položit otázku nebo má připomínku? Nevidím. Takže prosím, pane řediteli. Tak teď tady vaše konečné i prohlášení, nejenom odpovědi. Takže děkuji, pane předsedo. Jaké jsou ty největší výzvy, paní Niblerová? Vy jste je zmínila. Vlastně jde o to zajistit transparentnost postupů, procedur, které nyní existují na národních úrovních. To je velice důležité a v podstatě svým způsobem i e, to odpovídá na otázky dalších řečníků. My zde nevytváříme nějakou novou situaci. Nyní ve třech členských státech již probíhají velice odlišné postupy řízení, opírající se o odlišná kritéria, i ty fáze se liší a vůbec to není předvídatelné, protože tam v těch řízeních eh, není moc objektivních, eh, objektivních aspektů. A chápete, že je to směrnice, která operuje ve velice citlivé oblasti, protože na jedné straně musí zajistit šíření, co největší šíření údajů, eh, tedy vysokého eh, rozlišení, s vysokým rozlišením mm, pro komerční účely. To je velice dobré. Eh, tedy ty údaje s vysokým rozlišením obsahují prvky, které se týkají bezpečnosti, tedy týká se to civilní bezpečnosti i obrany. A tudíž je třeba, abychom měli systém, který eh, toho bude schopen a který umožní co největší šíření těchto dat, těchto údajů, tak aby členské státy měly ale možnost eh, samozřejmě mm, eh, to omezovat v zájmu bezpečnosti a obrany. A takže teď říci členským státům, ano, nejprve musíte zavést zavést tedy ve vašich státech, zavést postupy, tedy procedury a vytvořit úřad, nějaký orgán, eh, který bude jasně definován. Pane předsedo, mohl byste říct kolegovi, aby si telefonoval jinde, protože to je mm, jaksi velice nezdvořilé vůči řečníkovi i vůči ostatním členům zde. Takže, takže takže e, jde o to, abychom zajistili rovnováhu u těch údajů, které nejsou citlivého charakteru, tak ty, aby se šířily v maximálně možné míře a u těch citlivých údajů, abychom měli mm, e, určitá kritéria, podle kterých se e, budou považovat za důvěrné nebo tajné informace a na to budou existovat ty postupy. A samozřejmě to bude prověřovat eh, určitý úřad, a to ve dvou fázích. Ta procedura, to řízení bude mít dvě fáze. Za prvé se zjistí typologie těch údajů, zdali podle daných kritérií, podle směrnice, zdali jsou to data údaje citlivé nebo ne. A pokud jsou citlivé, tak potom bude následovat ta fáze povolování. Když budeme mít jednu instanci, jeden úřad, který podle objektivních kritérií rozhodne, tato část citlivých údajů se může zveřejnit, respektive šířit a ta druhá ne. A v podstatě toto eh, se děje ve státě, kde má sídlo hm, ten poskytovatel údajů, tak eh, my jsme si proto mysleli, že by hm, bylo žádoucí aby i ty údaje se mohly eh, používat eh, v jakémkoliv jiném státě, jakýmkoliv jiným eh, uživatelem, jakmile tedy ten výchozí stát dal to povolení, to, ten souhlas. Takže je to takový princip podle judikátu Cassis de Dijon. To znamená, jakmile jeden členský stát řekne ano, povolí volný oběh těch údajů ve svém členském státě, tak potom tímto faktem jejich šíření eh, bude možné i jinde. Paní Nibler, vy jste zmínila toto. Je to problém eh, těch údajů, které ale budou povoleny k šíření ve třetím státě. To je problém, ale ten problém neřeší směrnice. My máme problém, když máte citlivé údaje, které eh, povolil k šíření nějaký třetí stát a jsou k dispozici na webu, na internetu a tak dále, no tak samozřejmě tady asi směrnice eh, v podstatě může udělat jenom co? Může pouze regulovat používání těch údajů v okamžiku, kdy se dostanou do Evropské unie. A teď pokud jde o mm, rovnováhu, rovnováhu mezi eh, bezpečností, eh, zabezpečením a dostupností, eh, tak tato rovnováha se bude posuzovat odlišným způsobem podle toho, o jaký jde systém. Proto jsme omezili tu směrnici pouze na obecná kritéria, poněvadž každý členský stát podle typu údajů, eh, které eh, tedy bude mm, analyzovat, eh, tak podle toho tam bude existovat ten manévrovací prostor třeba třeba definice optického spektra nebo 2 eh, metry 50 nebo eh, definice infračerveného eh, světla a podobně. Takže to všechno se musí vzít do úvahy. A to my nevíme tady. A samozřejmě nikdo neví, co bude k dispozici, co bude existovat za deset let. To nikdo neví. Takže zde je třeba, aby členské státy měly určitý manevrovací prostor při tomto posuzování. Teď problém hm, veřejné údaje versus soukromé. My v, v systému Copernicus my jsme se rozhodli, že to bude eh, svobodný přístup k údajům. Američané udělali to tež eh, se svým systémem Landsat. A upřímně řečeno, proč jsme chtěli, aby Kopernikus byl systémem otevřeným? Eh, mm, poněvadž o konkurenci se údaji systému Landsat. Tady vy nabízíte velký objem údajů a vlastně tím faktem Eh, v podstatě máte svým způsobem pod kontrolou eh, ty služby, které eh, budou je používat. Takže i ty údaje Kopernikus budou vlastně takovým referenčním objemem dat v konfrontaci s údaji Landsat. Ale tady pouze existuje ten komerční segment těch, údaj, těch dat s vysokým rozlišením. Takže, ale u většiny aplikací veřejně dostupných i průmyslových aplikací, tak údaje, které poskytuje Copernicus a Landsat, fakty budou dostačovat. Ale u některých aplikací, které jsou velice precizní, tak tam bude třeba použít Eh, data s vysokým rozlišením a pouze v tomto sektoru budeme to regulovat. A teď, abych zareagoval na vaši otázku, většina těch systémů s vysokým rozlišením, to jsou buď vojenské systémy nebo eh, ty různé národní systémy, které v podstatě stejně eh, uniknou působnosti směrnice, protože směrnice eh, je zaměřena pouze na ty komerční údaje a v podstatě tady ty subjekty eh, již eh, mají na to systémy. A to je to, co budeme regulovat. Děkuji panu Filipovi Brunetovi za vyjádření a za Eh, prezentaci nové směrnice, jak jste řekl, je velice důležité, abychom eh, něco udělali s tím roztříštěným eh, rámcem, abychom zavedli určitou koherentnost, systematičnost a samozřejmě s tím, že hlavní úkol, hlavní cíl nové směrnice je transparentnost a vytvoření tedy transparentního a konsistentního právního rámce v EU. A já myslím, že to jsme pochopili všichni. Takže děkuji za ta vysvětlení a děkuji, že jste eh, přišel. Eh, kolegové, kolegové, sejdeme se za tři hodiny. Takže měli jsme skončit ve 12, takže je to přesně. Takže opět se sejdeme ve tři hodiny. Děkuji. Mm-hmm.